Okay, colleagues. Vážení kolegové, vítám vás na našem odpoledním zasedání. Prvním bodem na programu je hlasování o stanovisku k TTIP. Je to stanovisko ke zprávě INTA. Diskutovali jsme o tom tady dopoledne, zejména o těch kompromisních návrzích a tak doufám, že to hlasování proběhne hladce. Pro ty z vás, kteří jste tady včera nebyli na začátku jednání, Hlasování o konfliktních minerálech je odloženo a zřejmě až na Strasburg v březnu. Takže v tuto chvíli se o této věci hlasovat nebude a odkládáme to na 9. března. Takže teď budeme hlasovat pouze o stanovisku eh, k té typ. Takže musíme si nejprve ověřit přítomnost poslanců, takže můžete například, kdo by si dal čaj, můžete hlasovat ano, ne, tak socialisté by si dali šálek čaje. A vidím, že to je procedurální připomínka, Enrique. Já jsem si bohužel zapomněl eh, hlasovací kartu. Takže žádný čaj. Hm. Yeah. Okay, I think in that... Dobře, takže v takovém případě uh, můžeme Enrika rovnou započítat. Všichni ostatní své hlasovací karty máte? Výborně, dobře, protože kdybyste si 15 z vás eh, ty karty zapomnělo, tak to už bychom se nedopočítali. It's working. System's working. Okay. Dobře, takže končím hlasování. Většina z vás by si čaj dala. Výborně. Takže v tom případě můžeme začít hlasovat. Nejprve pozměňovací návrh číslo 5. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Zamítnuto. Zamítnuto. Nyní návrh číslo 1. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Zamítnuto. Kompromis číslo 1. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. Přecházíme tedy k návrhu číslo 3. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Zamítnuto. Není kompromis číslo 2. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. Přecházíme tedy k návrhu 19. Je to doplnění. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Zamítnuto. Nyní návrh 21. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Zamítnuto. Návrh 22. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Zamítnuto. Přecházíme ke kompromisu číslo 3. Strana 3. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. Nyní několik návrhů přeskočíme a postoupíme rovnou k návrhu číslo 28. Je to opět doplnění. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Zamítnuto. Nyní návrh 29. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Zamítnuto. Návrh 30. Kdo je? Pardon, tak ten nám odpadá. Přecházíme k návrhu 41. Je to doplnění. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Zamítnuto. 34. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Zamítnuto. Návrh 36. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Zamítnuto. Návrh 38. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Zamítnuto. Nyní kompromis číslo 4. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. Nyní 35 jako doplnění. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Zamítnuto. Nyní oddělené hlasování u 37. A tak celý tento návrh je stažen. Takže přejdeme ke 43. To je strana 7 hlasovacího seznamu. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo zamítnuto? Návrh 44, 45, pardon, kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo zamítnuto? 46. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Zamítnuto. 51. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Zamítnuto. 52. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Zamítnuto. Nyní kompromis číslo 5. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. Šestka, kompromis šest. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. Návrh číslo 11 jako doplnění, to je strana 8 hlasovacího seznamu. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Zamítnuto. 54 jako doplnění. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Zamítnuto. 56. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Zamítnuto. Několik návrhů přeskočíme a hlasujeme o návrhu 63 na straně 9. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Zamítnuto. 64. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Zamítnuto. 65. Kdo je pro? proti, zdržel se někdo, zamítnuto. 67. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Zamítnuto. 68 a 69 jsou totožné návrhy. Hlasujeme o obou. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Zamítnuto. Kompromis číslo 7. Strana 10. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. Desítka jako doplnění. Kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo? Zamítnuto. Nyní se dostáváme ke 23. To už je strana 11 hlasovacího seznamu. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Zamítnuto. Nyní 76. Kdo je pro? Proti. Držel se někdo zamítnuto? 78. Kdo je pro? Proti. Držel se někdo zamítnuto? 79. Kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo zamítnuto? 80. Kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo zamítnuto? Nyní Ústní návrh pana Gerence, kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. Nyní hlasujeme o návrhu 82 a nebo 81, pardon. Paní předsedkyně, se omlouvám, hlasovali jsme o tom textu v podobě ústního pozměňovacího návrhu. Já nevím, jestli je vám to jasné. Mlu... Pan Gerenc tam přidal slova and the member states a členské státy, takže jsem měla říct, že budeme hlasovat o tom textu návrhu 81, včetně ústního pozměňovacího návrhu pana Gerence. Takže přecházíme k návrhu 82. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Zamítnuto. Tak, omlouvám se, teď tady máme nějakou technickou záležitost. Zdá se, že jsme jeden návrh přeskočili, moc se vám omlouvám, vážení kolegové, je to moje chyba, musíme se k tomu návrhu vrátit. Je to návrh číslo 75. To je strana 10 hlasovacího seznamu. Našli jste to? Já, já se omlouvám. Kdo je pro? Proti? Držel se někdo? Já tady vysvětluji teď eh, ještě jednou kolegům, že se musíme vrátit k 75, protože jsme ji přeskočili. Našli jste si to všichni v hlasovacím seznamu. Ano, máte to před sebou. Je to strana 10, alespoň na mém výtisku hlasovacího seznamu. Snad jste to všichni našli výborně. Takže kdo je pro 75? Proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Tak a teď můžeme přistoupit ke konečnému hlasování, které provedeme elektronicky. Můžete hlasovat, prosím. The vote is closed. Končím hlasování. A vidíme, že máme 16 hlasů pro, protože musíme připočítat pana Gerera, 7 proti, jeden poslanec se zdržel, takže tímto eh, děkuji panu zpravodaji i všem ostatním kolegům, kteří pracovali na tomto stanovisku a také kompromisních návrzích a tím nám usnadnili hlasování. Děkuji. Okay, colleagues, we want to move... Takže vážení kolegové, půjdeme dále na našem pořadu jednání, abychom nespozdili plánované slyšení. Poprosím vás tedy, vážení kolegové, abyste se usadili. Všichni, kdo konverzujete, usaďte se, prosím, a nebo se přesuňte před zasedací sál. Čeká nás totiž velice důležitá a diskuze o konfliktních minerálech, jak už jsem vysvětlovala, odložili jsme hlasování proto, abychom měli dostatek času na diskuzi. Zejména, aby si politické frakce mohly vyjasnit záležitost, takže 9. března je zatím stanovené datum pro, pro hlasování. Máme celou řadu pozměňovacích návrhů, ani nevím kolik přesně, je jich přes 200, teď mi tady napovídá kolegyně. Je to tedy problematika nesmírně významná, je důležitá také eh, pro veřejnost. Soudě podle mojí e-mailové schránky i pan Venta jistě potvrdí, že je zavalen eh, řadou příspěvků a dotazů. Takže vážení kolegové, ještě jednou vás poprosím o klid, případně se přesuňte mimo tento sál abychom mohli v klidu pokračovat. Slovo má pan Venta, zpravodaj, autor stanoviska, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Postarám se. Dámy a pánové, vezmu to stručně, eh, tak aby se také ostatní z vás mohli vyjádřit, poněvadž nemáme zase tolik času. Eh, Během posledního štrasburského zasedání proběhlo druhé setkání stínových zpravodajů k tomuto stanovisku a jak víte, hlasovat se bude nyní až 9. března, pravděpodobně večer ve Štrasburku, eh, kdy budeme mít mimořádné zasedání výboru. Eh, ke stanovisku jsem dostal více než 200 pozměňovacích návrhů a jak jistě víte, eh, máte již k dispozici překlady v angličtině a my momentálně eh, připravujeme kompromisy, kompromisní návrhy, které budou hotové v nejbližších dnech. Během modrého týdne jsem nad tím na tom pracoval a mohu říci, že jsou už v docela dobré fázi. Eh, při kompromisech jsme vycházeli z pozměňovacích návrhů skupiny ALDE, eh, které přichází s různými změnami, ale přitom umožňují dosažení konsensu. Samozřejmě jsem se snažil v tom, tedy do míry, v jaké to bylo možné, eh, zohlednit eh, pozměňovací návrhy všech eh, skupin, protože třeba se zhodneme na tzv. accompanying measures nebo také otázka definice konfliktních regionů. Jak víte, já jsem se, já se tady zvolil eh, povinné nebo závazné pojetí a mm, doufám, že i na tom se shodneme. Eh, čekám samozřejmě na vaše názory, eh, poněvadž jsme schopni dát, vyslat jasný signál, to je velice důležité. Stejně tak je důležité najít konsenzus, tak abychom toto stanovisko měli podpořeno přiměřenou většinou. Děkuji vám za pozornost a eh, doufám, že ještě budu mít možnost eh, hovořit o stínovými zpravodaji, poněvadž bude o čem hovořit po dnešním zasedání, po dnešní výměně názorů. Děkuji za socialisty. Norbert Neuser. Já hovořím za Sebastiana Ense, který mm, momentálně eh, se musí účastnit hlasování ve výboru NV. Eh, většinou jste určitě už měli možnost eh, prohlédnout si pozměňovací návrhy, které byly vám zaslány a spolu řada poslanců. Zdá se, že ten eh, eh, že jste přesvědčený o tom, který postup je správný, takže většina skupin se dnes shodne. Eh, tyto pozměňovací návrhy představují práci, která trvala několik měsíců, pracovali na tom poslanci ze všech skupin a hm, doufáme, že budeme mít tedy výsledkem jako výsledek efektivní legislativu z hlediska sociální demokracie my jsme se snažili vycházet z Dothrankovy legislativy v Spojených státech, což považujeme za vhodné. Chceme tam mít transparentní prostředí a také podmínky pro firmy, které se účastní tohoto řetězce. Jsme si vědomi také slabin těch americké eh, legislativy, eh, například určitou exkluzi. My se domníváme, že pozměňovací návrhy budou tím nejlepším řešením eh, pro všechny, kteří se snaží co nejefektivněji potlačovat konflikty ohledně nerostného bohatství. Jde také o to, abyste bylo, byly rovné podmínky pro všechny. Jako socialisté nemůžeme připustit myšlenku, že by neplatilo právo na život míru mimo eh, Evropu. A mm, to tež se týká také eh, práva na vlastní živobytí. My si myslíme, že eh, pouze dobrovolný režim, který by se netýkal eh, všech návazných eh, aktérů, eh, by asi nefungoval dobře. Mohlo by totiž docházet k vedlejším efektům vzhledem k tomu, že přijímání těchto nových jaksi všeobecně přijímaných pravidel je poměrně pomalé. My bychom měli eh, ve svém stanovisku ukázat, že nám skutečně jde o rozvoj, čímž se poněkud odlišíme od výboru INTA. Tak to je vlastně všecko, co eh, pan kolega chtěl říct. Michel. Louis Michel, děkuji. Já chci nejprve poděkovat panu zpravodaji. Myslím, že se ubírá správným směrem, že zvolil správný přístup, je zároveň odvážný, zároveň rozumný, protože nebude jinak lehké se shodnout na této záležitosti, která je přitom mimořádně důležitá. Je to skutečně zásadní věc, alespoň z mého hlediska, takže je potřeba, aby ten eh, systém byl povinný, ta eh, autocertifikace prostě musí být povinná a nikoliv eh, dobrovolná, pokud jde o obchodování s konfliktními minerály a kovy. A myslím si, že tedy velmi vhodný eh, okamžik, abychom jako Unie také připomněli dodržování lidských práv, a abychom se tak skutečně zasazovali o propagaci míru a prosperity. Takže bych byl velice rád, aby to byla silná legislativa, tudíž obsahovala povinný systém, který by zavazoval všechny kteří se jakýmkoliv způsobem podílejí na obchodování s minerály. Celý ten řetězec musí být ošetřen, a to z hlediska ekonomického realismu, protože jinak bychom pokřivili hospodářskou soutěž a tím pádem ani nedosáhli cílů, které jsme si stanovili jako transparentnost, vysledovatelnost a odpovědnost. Pokud jde o povinnosti, tak je třeba rozlišovat mezi firmami různých velikostí. Máme malé a střední firmy, které by měly mít větší flexibilitu v oblasti povinností a pak na druhé straně eh, velké firmy. Eh, takže je potřeba také dát firmám určitý časový prostor, aby se eh, systému přizpůsobili. A další důležitá věc je to, že je třeba uvažovat i o následných opatřeních, protože celý ten proces Eh, musí být založený na odpovědnosti. A jde o to, abychom se zabývali všemi úrovněmi místní, regionální i eh, celostátní v těch rozvojových eh, zemích. A musíme si uvědomit, že hlavní slabostí, jak nám to také bylo vícekrát řečeno, je nezohlednění místního kontextu. Komise a vysoká představitelka mají samozřejmě hlavní zásadní roli e, pro to, aby tady vznikla, vznikl integrovaný přístup. Takže legislativní návrh s efektivními opatřeními, to by bylo dobré. A ještě něco je tady slabostí. Sankce se nechávají na uznání členských států. A tady je určité nebezpečí, proto to, že pokud se nám nepodaří e, sjednotit alespoň postoj k sankcím, tak už teď vznikají mezi evropskými aktéry různorodé přístupy a e, je narušena konkurence. Pak je také třeba jasně definovat e, konfliktní zónu či zónu obsahující riziko. Tady bychom se měli opřít o definici OECD a veřejnost by e, společně s podniky měly mít k dispozici dostatečné průkazné informace pro e, tuto, pro řešení e, a uvedení vchod takovéto koncepce. Přechodné období by mělo trvat alespoň dva roky, tak, aby se jednotlivé strany mohly zhostit svých e, povinností a revize celého nařízení by měla zohlednit i další změny, tak, aby se z dlouhodobého hlediska jednalo o ucelený přístup. Takže Efektivní nástroj pro realizaci eh, je nutný, pokud nám jde opravdu o dva cíle. Ochranu eh, jak obyvatelstva v těchto eh, oblastech, tak investic. Já se domnívám, že jsme schopni dospět k většinovému konsensu. Každopádně já si toto přeji a to již velmi dlouhou dobu. Děkuji a teď stínový zpravodajové, prosím. Ano, děkuji paní předsedající. Co se mně osobně zdá důležité, je, že tento výbor pro rozboj ukazuje, do jaké míry je Eh, oddán myšlence upravit eh, tyto záležitosti eh, a velmi se nám daří ovlivnit i postoj výboru INTA, který se často hodně točí kolem toho do sebe, do Evropy e, upřeného pohledu. A takovéto zkušenosti už máme z minulosti a víme, že ty věci prostě nefungovaly a mně teď připadá velmi, velmi důležité, abychom měli co nejprogresivnější návrh, e, který předložíme INTA, abychom se s nimi vyjasnili, že tady se nejedná pouze o nějaký dovozový e, režim směrem k Evropské unii, ale že se jedná o nástroj pro řešení konfliktů. A v tomto smyslu slova eh, se těším na kompromisy, které zpravodaj připravuje. Chci zdůraznit ještě jednu věc. Návrh komise je velmi slabě eh, propojen eh, s Eh, principem due diligence, tak jak ho upravuje OECD. Eh, samo o sobě je due diligence eh, takzvaným měkkým právním nástrojem. Toto není ovšem režim, který se týká jenom dovozu. Toto není režim, který potřebuje nějaký extra časový prostor pro implementaci. Due diligence, to jde prostě o to, aby se dělala ta správná věc a aby se to zlepšovalo v průběhu času. A nám to nějakým způsobem zdá se uniká e, tam, kde e, se potom e, má jednat o to, zdali se jedná o mandatory či voluntary, o povinné či dobrovolné. Takže já jsem pro povinné, ale due diligence je dobrovolná, takže to je pak takzvaný práv, nástroj měkký. Podle toho, co mi znělo ve sluchátkách, tak zpravodaj se e, není příliš nakloněn té myšlence povinného přístupu, ale myslela jsem si, že eh, tomu je trochu jinak, že je zpravodaj připraven jít touto cestou. A byla bych ráda, kdybych zněla, kdyby tady zazněla od něho nějaká konkrétní reakce. Předsedající, nemám tady eh, žádné další žádosti o slovo od dalších kolegů. Eh, možná komise eh, je tady, my nemáme vaše jména, vy jste z jakého DG? Eh, obchod a FKO. Dobře, dám vám za chvilku slovo, ale chci říct, že tady velice vítám to, co řekl Louis Michel, co tady navrhl jako takový základ pro další postup protože já tomu rozumím tak, že někteří říkají, že celý ten Eh, jaksi supply chain nemusí být eh, do toho začleněn, že tam eh, opravdu nemusí být všechno, ale já nevím, jak bychom se tomu vyhnuli, protože OECD žádá od všech firm, aby dodržovali ten proces due diligence. Hodně firm má už zapracováno do svých vnitřních mechanismů due diligence. Vím, že to je trošičku pro některé menší podniky možná zatěžující, ale myslím, že to zatěžování se přeceňuje. Možná, že by nám k tomu komise mohla více říct. E, na předchozím našem jednání jsme e, mluvili o tom, že tady máme takové vlastně vodítko od OECD z roku 2007 a já jsem žádala e, komisi, aby nám řekla, kolik firm se tím řídí. Tehdy nám bylo řečeno, že to je 14%, velmi slabé číslo. Možná, že eh, by to, a to, to jde o dobrovolný proces a proto jsme všichni tak nakloněni tomu eh, po, učinit ten proces povinný. A zase jedná se o due diligence v rámci celého toho pro, eh, procesu, celého řetězce, nejenom částečně. Takže možná, že by nám mohla komise k tomu něco říct. A, takže rychle, prosím, komise velmi, velmi stručně, protože komisař už je za dveřmi a čeká na slyšení. Děkuji, paní předsedající. Pokusím se jenom rychle odpovědět. Nemám až tolik, co dodat eh, k tomu, co zaznělo od jednotlivých politických frakcí, ale eh, k tomu vodítku OECD a proč si myslíme, že to představuje takovou přidanou hodnotu, eh, ten náš návrh. Nejprve jsme vytvořili takový ten systém pro prosazující e, právo, e, pokud jdete cestou e, systému OECD, tak budete vlastně kontrolován jak povinnými audity, tak příslušnými orgány členských států, kteří budou kontrolovat, které budou kontrolovat, jak opravdu děláte. Zároveň máme takzvaný, takzvaný smelter list a refiner list a to není vlastně součástí due diligence systému uvnitř OECD. To je klíčový eh, prvek v návrhu komise. Vyžadujeme také audity od třetích stran, nejenom e nejenom tedy pro smelters, nejenom pro hutě, ale pro další eh, ty jednotlivé články procesu. Takže komise má takový opravdu eh, souhrný přístup a to se také zohledňuje v společném stanovisku s vysokou, státní před, eh, vysokou eh, představitelkou. Takže firmy musí eh, být identifikovány jako odpovědní dovozci a bude tady zajištěno, že vlastně celý ten proces je důkladně monitorován. A samozřejmě Myslím si, že toto je hodnocení, které je klíčové a zároveň se vyhnu, vyhneme negativním dopadům, které by tady mohly existovat, eh, protože eh, samozřejmě ty věci mají další eh, ramifikace. Děkuji. Pan Venteč má ještě možná nějaké připomínky na závěr. Ano, děkuji paní předsedající. Já bych eh, s dovolením nejprve odpověděl paní kolegyni Argentíny. Eh, vícekrát, eh, mnohokrát dokonce jste mohli slyšet můj názor na tuto věc a dovolím si citovat ze stanoviska samotného. Evropská unie na sebe musí vzít vůči roli a e, e, vyvinout povinný e, mechanismus certifikací, takže to je moje stanovisko. A pak ještě k tomu, co říkal pan Michel. Transparentnost je důležitá a samozřejmě také možnost implementace. Já nechci vylučovat eh, tu eh, prvotní fázi, to je také důležitý prvek, ale je zapotřebí, abychom zajistili, že v tom kompromisním návrhu, který vám dám mimochodem k dispozici před koncem týdne, eh, abychom to mohli prodiskutovat, tam možná najdeme nějaká řešení. Povinný systém byl vždy zakotven v mém návrhu. Předsedající, ano, to je poměrně jednoznačná odpověď. Eh, já vám za to děkuji. Těšíme se na kompromisy do konce týdnu Děkuji za tu velkou práci, která v tom všem je obsažena a těšíme se na další pokračování v této záležitosti. 9. března máme další setkání našeho výboru. Bude to v 19 či v 19.30, ne, dokonce v 9, třetí, v, v 21.30. Mně to tedy původně řekli špatně, takže ve Štrasburku 9. března v pondělí ve 21.30. To znamená, musíte se předem navečeřet a ve 21.30 budeme tedy hlasovat o eh, těch eh, minerálech. A 21. přesna budeme mít další jednání. Teď končím a vyzývám pana Silva Pereiru, aby se ke mně tady připojil, protože následuje slyšení. Tak, kolegové, můžeme se tedy pustit do slyšení o eh, financování rozvoje. Máme zde vynikající odborníky, výborné panelisty. Eh, my víme, že mm, toto bude klíčová záležitost eh, v příštích letech pro eh, vývoj. Eh, toto slyšení de facto bude mm, vést eh, náš zpravodaj pan Pedro Silva Pereira. My víme, že v červenci nastanou tedy právě ty důležité, no, nejdůležitější hovory právě v Addis Abebě o financování rozvoje. No a naším eh, zpravodajem eh, pro celou záležitost bude eh, právě pan Pedro Silva Pereira. Zajímá nás, jak vy všichni se díváte na tento proces, jak ho tedy vnímáte a samozřejmě vše je důležité také z hlediska cílu milénia. No a bez dalšího zdržování dostává slovo pan Petro Silva Pereira. Rád bych přivítal všechny účastníky na tomto veřejném slyšení k důležitému tématu financování rozvoje. Samozřejmě, že nás zajímá Eh, tedy jak získat eh, příslušné zdroje. Máme zde také několik eh, vynikajících hostů, především tedy to bude pan komisář Mimica. Já vás zde vítám, děkuji vám, že jste mezi nás zavítal opět. Pan komisář právě předložil v čerstvém sdělení několik návrhů a e, my e, spolu s ním se tady těšíme na vaše komentáře. E, také je zde s námi Jess Griffith z Evropské sítě o dluzích a rozvoj. Eh, tak já předpokládám, že tady také máte eh, návrhy a vize a my v současné době eh, pracujeme na vlastní zprávě. A dále je zde mezi námi Chris West, ředitel nadace Shell <clears throat> a zároveň tedy zasedá ve vedení Institutu pro eh, rozvoj zámořských oblastí. No a má samozřejmě značné zkušenosti eh, s problematikou rozvoje. Takže my se velice těšíme, že se od něj dozvíme hledisko podnikatelské. To je první panel. A druhý panel bude poněkud nekompletní, protože pan eh, minister, eh, příslušný minister z Etiopie eh, nás bohužel včera nemile překvapil svou neúčastí, ale budeme tady mít Gaila Hurleyho z týmu UNDP, tedy z programu, z rozvého programu spojených národů a dále eh, zde bude James Zahn, eh, ředitel Enterprise and Development. My budeme především naslouchat, čili jenom několik málo úvodních eh, poznámek. My tedy eh, víme, že tato konference jako taková je velmi důležitá a eh, tato konference, eh, která se chystá, udá určitý tón pro následná zasedání, jako je v září v New Yorku a poté prosincová prosincová pařížská konference, která by se měla shodnout na nových klimatických cílech. My eh, velice oceňujeme úsilí OSN a jeho generálního tajemníka eh, o vytvoření globální agendy pro udržitelný rozvoj a víme, že Eh, se musí brát v úvahu hodně věcí, jako je naše změněná zodpovědnost, nové podmínky ve světě a tak dále, včetně eh, tedy eh, uvažování nebo vzetí v úvahu možností a schopností jednotlivých zemí, které se změnily oproti situaci před několika lety. Evropská unie nicméně má svoji odpovědnost a my očekáváme, že se ujme vůdčí role. Takže v tomto smyslu vítáme sdělení komise eh, o politice v oblasti rozvoje a také o určité koherentnosti našich politik, eh, s nimiž se budeme snažit dosahovat našich cílů. My jsme na podobná témata hovořili dnes dopoledne na zasedání výboru a měli bychom se posunout něco dál, zejména pokud se týče konkrétních závazků v oblasti oficiální rozvojové pomoci. Jde de facto o to, abychom podpořili ten cíl 0,7 Nicméně harmonogram je třeba dohodnout a de facto ten harmonogram nebude záviset na tom, jak dopadne dohoda v Addis Abebě. Tento přístup bude předmětem diskuse, diskuse a my tedy doufáme, že se lecos to svíme tedy k těmto tématům pana komisaře. Vedoucí úloha Evropské unie bude znamenat zaujetí poněkud odlišné politické pozice. My už eh, víme, respektive celý svět ví, že jsme si dali za cíl 0,7 No a teď je třeba postoupit o krok dříve, o krok dále a k tomu přidat také monitorovací mechanismus. Debata v Addis Abebě se bude zabývat nejenom oficiální rozvojovou pomocí, ale také domácími zdroji, a to znamená Eh, daňové systémy, mezinárodní daňová spolupráce, eh, budeme se muset pobavit o zapojení soukromého sektoru a způsobech, jak sladit udržitelné investice eh, s dalšími rolemi. Čili to je asi tak hlavní součást, to jsou hlavní součástí celé problematiky. Já už to dále nebudu zdržovat a dám slovo panu komisaři Mimicovi. Eh, ještě jednou mu děkuji, eh, že mezi nás zavítal a eh, jistě budete schopen, pane komisaři, předložit návrhy Evropské komise a říct nám tedy, Eh, další záležitosti. Thank you very much. Děkuji, děkuji vám. Děkuji, pan zpravodaji, vážení poslanci. Toto slyšení je eh, zorganizováno ve velice vhodný okamžik, protože teď jsme v důležitý moment, kdy připravujeme vyjednávání v New Yorku pokud jde o program rozvojové pomoci po roce 2015. Na úrovni EU i úrovni OSN se teď všichni soustředí především na věcná témata. Už tak se nám podařilo dosáhnout určitého pokroku, stanovit 17 cílů, které navrhla otevřená pracovní skupina, což odráží priority Evropské unie, tak jak je stanoví naše sdělení z června loňského roku a také nedávné závěry rady z prosince. Teď se tedy začínáme spíše soustředit na otázku jak. Jakým způsobem chceme naše kroky zorganizovat, aby se nám podařilo toho ambiciozního programu docílit a jakým způsobem chceme zajistit prostředky, které pro realizaci programu budou potřeba, tedy včetně dostatečného financování pro rozsáhlý program. Je velice důležité si na tyto otázky odpovědět, pokud chceme, aby udržitelné rozvojové cíle nezůstaly pouze na papíře, ale promítly se do, skutečně do životu lidí na naší planetě. Usnesení, které Evropský parlament schválil v listopadu loňského roku, vyzývá Evropskou unii, aby sehrála aktivní roli při vytváření nového globálního partnerství, které je potřeba pro realizaci programu po roce 2015. Závěry Rady z prosince loňského roku vyzývají Evropskou komisi, aby navrhla konkrétní postup. My jsme na tyto výzvy zareagovali a to během eh, prvních tří měsíců fungování nové komise, což myslím jenom dokládá velký význam, který, který tomuto při, eh, procesu přikládáme. Naše sdělení z 5. února stanoví naši vizi, pokud jde o globální partnerství a způsoby implementace. Sdělení zdůrazňuje, že základními zásad, základní zásady, jako je všeobecnost a sdílená odpovědnost, tyto zásady zůstávají v platnosti, ale zdůrazňujeme také lidská práva, právní stát, nediskriminaci a genderovou rovnost. Sdělení obsahuje také velice jasný seznam úkolů pro všechny země a i konkrétní návrhy, které se týkají eh, toho, jakým způsobem by Evropská unie mohla přispět. Sdělení rovněž předkládá konkrétní návrhy týkající se monitorování odpovědnosti a revidování celého procesu, který před námi stojí. Přejeme se, aby toto sdělení bylo základem silných závěrů Rady v březnu nebo na jaře a Evropská unie by díky tomu mohla sehrát eh, dobrou koordinační roli jak v Addis Abebě, tak v New Yorku. Teď bych zdůraznil tři prvky, které jsou základem vize, když jsme představili v našem sdělení. Domnívám se, že tyto prvky mohou být dobrým východiskem pro dnešní rozpravu. Tak prvním prvkem sdělení je ucelenost. Otázka financování rozvoje totiž nemůže být řešena samostatně. Je třeba eh, abychom do toho zahrnuli všechny ostatní eh, politiky a snažili se orientovat na výsledky. jedně, tak můžeme dosáhnout skutečného dopadu. My si na komisi uvědomujeme, že je velice důležité eh, podpořit roli oficiální rozvojové pomoci. To je důležité zejména ve financování eh, rozvoje v zemích, které jsou nejpotřebnější, ale je potřeba vnímat tuto pomoc v širším kontextu. A tak naše sdělení zdůrazňuje také význam neoficiálních rozvojových politik a prostředků implementace. Takže to, co by se mohlo mm, změnit po roce 2015, to jsou takové věci jako další politiky podporující rozvoj, širší mm, státní prostředí, efektivní využívání domácích zdrojů, zvyšování výběru mm, daní, výba, boj s daňovými podvody a úniky, nelegálními finančními toky či zdanění finančních transakcí. Také eh, mezinárodní veřejné financování věda, inovace, výzkum, mobilizace privátního sektoru a využití pozitivních dopadů migrace Toto všechno jsou věci neméně důležité, stejně jako monitorování eh, odpovědnosti a všech dalších postupů. Je tedy potřeba věc posuzovat eh, komplexně a zajistit eh, to, aby se všechny možnosti financování a samotný rozvojový program po roce 2015 vzájemně doplňovaly a abychom byli schopni se na takovém programu v září um, shodnout, aby to byl základ pro sociální, eh, ekonomický i environmentální rozvoj. Je třeba zvážit různé prostředky implementace po roce 2015 také finanční, nefinanční zdroje, veřejné, eh, soukromé, domácí, zahraniční. Toto vše třeba zvážit eh, v rámci implementace pro program po roce 2015. Další eh, důležitý prvek to je všeobecnost. Eh, pokud chceme podpořit rozvojové cíle, také důležitá soudržnost vnitřních a zahraničních politik. Program po roce 2015 eh, ukazuje změnu paradigmatu, kdy se přesouváme k novému rámci platnému pro všechny země pokud chceme zrealizovat takto ambiciozní program, je jasné, že musíme změnit přístup, musíme být ambiciozní a musíme využít veškerých nástrojů, které máme k dispozici a to maximálně efektivně. Takže i zde se domnívám, že naše sdělení eh, nastavuje východisko. My jsme připraveni sehrát svou roli a chceme podpořit i ostatní, aby zintenzivnili své úsilí. Mezinárodní veřejné financování bude i nadále velice důležité, zejména pro nejméně rozvinuté země. Evropská unie udělala mnoho od eh, deklarace milénia z roku 2000. Postupně jsme navýšili naše příspěvky až na 0,43 eh, v roce 2013, což je zhruba 57 miliard eur což je eh, nad průměrem OECD a představuje to velké navýšení navzdory eh, finančním obtížím, protože jsme vyšli v roce 2000 z mm, hladiny 0,32 Evropská unie zajistila tedy více než polovinu oficiální, celosvětové oficiální rozvojové pomoci. A na to musíme být pišní, protože si musíme uvědomit, že k tomu došlo v době finanční krize. Přesto jsme překonali tato finanční eh, omezení. Na, na druhou stranu jsme eh, na svého cíle úplně nedosáhli a tak je naše eh, hlavní informace ve sdělení jasná. Je potřeba zůstat ambiciozní. Věříme, že Evropská unie, stejně jako další prosperující země, by měly dosáhnout cíle 0,7 Také si myslíme, že vznikající ekonomiky, které jsou do značné míry Eh, od odpovědné by také měly přispět eh, rozvojovým zemím. Toto vše by se tedy mělo projevit ve spravedlivějším sdílení zátěžem. Dále třeba také se začít více soustředit na inovativní finanční nástroje, abychom eh, získali větší zapojení soukromého sektoru. Tím, že strategicky skombinujeme naše dotace s financováním veřejným a soukromým, zajistíme také investice eh, zhruba 40 miliard eur v partnerských zemích, takže ten pákový efekt bude 20-násobný. Zde je obrovský potenciál a nemůžeme si dovolit ho nevyužít. Usilujeme o celosvětový rámec a také potřeba, aby se zapojili všichni světoví hráči a všichni se snažili společným sdílením břemene dosáhnout eh, stanovených cílů. Třetí, poslední prvek, který bych chtěl zdůraznit, eh, je to, že potřebujeme eh, vytvořit partnerství všech zainteresovaných stran. Úspěch programu pro rozvoj po roce 2015 nebude záviset pouze na vládách. Je potřeba uvažovat také o soukromém sektoru a nevládním sektoru, občanské společnosti. Ti vši se budou, všichni se budou podílet na úspěšnosti tohoto programu. Přejeme si, aby tento rozvojový program byl eh, chápán jako sdílená eh, odpovědnost eh, všech hráčů a aby to vedlo k efektivnímu využívání zdrojů a větší orientaci na výsledky. Transparentnost na všech úrovních je zcela zásadní. Zapojení tohoto parlamentu a také národních parlamentů po celém světě bude pro celou věc eh, nesmírně důležité. Těším se na zprávu vašeho výboru, protože ta může být velice dobrým příspěvkem v eh, období, kdy se blížíme eh, vyjednávání v roce 2015. Děkuji. Thank you very much. Děkuji vám, pane komisaři. To bylo zajímavé a velmi vše zahrnující. Určitě budete asi za chvíli muset odpovídat na nějaké dotazy. Každopádně teď bychom ještě chtěli vyslechnout naše další hosty v tomto panelu. Začneme s Jessem Griffithem z Eurodadu. Prosím, máte slovo. Děkuji vám. Děkuji vám za pozvání se tady proslovit. První věc, kterou bych chtěl říct, eh, je, že souhlasím velice s panem Pereirou a s panem Mimiko, že financování eh, té konference je velmi důležité. Nejde o to jenom, jaké to je téma, ale také, kdy se koná. Eh, je to vlastně před eh, konferencí, v roce 2015 před konferencí o klimatických změnách. Takže úspěch těchto druhých dvou, dalších dvou konferencí OSN hodně závisí na eh, konferenci o financování v Addis Abebě. Takže pokud budeme mít dobrý výsledek v Addis Abebě, tak to bude samozřejmě mít pozitivní dopad a pokud naopak, tak můžeme vidět i kolaps těch dalších dvou. A co se týče eh, G77, eh, tak eh, toto jsou témata, která jsou pro ně naprosto zásadní. Byl jsem požádán, abych reagoval na sdělení komise, tak jak ho vnímám já. A bohužel se obávám, že mm, bohužel tedy mám dva názory na to sdělení. Buď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 strategie, která je, která je mm, zklamáním, a nebo, že to je velice nebezpečná strategie. E, zklamání proč? Protože tam je velice málo konkrétních věcí, e, které Unie by mohla dělat. Takže pokud se vychází z, tohoto základní, e, z této základní premisy, tak je to zklamání. Možná, že je to ale zase taková vyjednávací taktika, a že komise vlastně skrývá, co vlastně chce při těch jednáních dělat. A to si myslím, že by znamenalo, že že je to strategie nebezpečná, protože času do Addis Abeby zbývá zhruba půl roku a my teď vlastně ztrácíme čas, během kterého bychom se mohli pobavit s rozvojovými zeměmi o tom, co by oni chtěli vidět na tom pořadu jednání. Takže pokud bych tady mohl zdůraznit čtyři témata, která se mi jeví jako kriticky zásadní, která jsou jak důležitá eh, pro vlády G7 a 70, to znamená pro rozvojových, eh, rozvojové země, anebo pro 150 eh, nevládních organizací, které v minulém roce přišly s dokumentem, ve kterém eh, chtějí ambicióznější. Eh, tak se jedná o soukromé financování, dluh a pomoc. To jsou kritické věci. Tak za prvé k těm daním co musíme získat eh, v Addis Abebě? Mezivládní eh, daňový výbor. Vy si jistě všichni uvědomujete význam tohoto tématu a víte, že v Eurodadu jsme na konci loňského roku provedli určitý výzkum, spojili eh, propojili jsme veškeré výstupy v tomto směru a zjistili jsme, že za každý dolar, který jde směrem do rozvojových zemí, 77 centů jde zpátky zpátky jinam do, eh, v rámci tedy nezákonných eh, E, finančních toků, takže e, to je jedna věc a je velký problém s vyhýbáním se daní, takže pokud se nebudeme bavit o těchto věcech v Addis Abebě, tak to prostě není ono. A teď v tuto chvíli se o těchto věcech diskutuje na fóru OECD. A to si myslím osobně, že je chyba, protože to vyčlenuje z toho většinu e, rozvojových zemí. A pokud se domníváme, že v centru problému vyhýbání se daním či daňových rájů, Eh, jsou tyto země, tak co vlastně to je, když tyto země nejsou uvnitř té diskuze? Vlastně eh, se povzbuzuje v nich ta myšlenka, že jsou zcela mimo eh, a my jim vlastně jakoby dáváme signál, že se tím nemusí vůbec zabývat a že to tam může pokračovat. A pak je taky třeba si uvědomit, že celá řada daňových rájů uvnitř OECD, například Lucembursko a další. Takže prostě Prostě to je podle mne špatné fórum pro řešení e, daňových úniků a tak dále. My potřebujeme opravdu mezivládní daňový výbor uvnitř OSN. To je návrh, který podporuje G77 a je to také v dokumentech, e, který, které stvořilo OSN, aby zahájilo tuto diskuzi a podporuje to velká koalice občansko, e, občanských nebo společností či institucí občanské společnosti a tak dále. Takže to je první věc k daním. Za druhé k soukromému financování. Tady si myslím, že opravdu musíme změnit eh, vyznění té rozpravy a té základní eh, termíny vlastně ty investice sebou nesou do těchto zemí jak vysoká rizika, tak potenciální zisky. Ty, ta rizika jsou často smetána ze stolu, ale G77 si právě dělá velké starosti. Eh, říkají, že to je v centru a že je třeba se tím eh, zabývat. Od roku 2009 eh, šlo více peněz z rozvojových zemí, to znamená repatriace zisků zahraničních investic, než šlo do těchto zemí množství investic. To znamená, že zase jsou to prostě procesy, ze kterých těží ti investoři. A zahraniční investice, to je prostě portfolio, které je velice, velice volatilní a nese sebou potenciální rizika. Takže toto jsou velmi důležité věci, jsou to rizika a e, schopnost těch rozvojových zemí se s těmito riziky vypořádávat by měla být v centru našich diskuzí. Bohužel, když mluvíme o soukromých vnějších e, e, financovacích možnostech na těchto fórech, tak většinou se soustředíme jenom na to, jak získat větší prostředky, větší objem prostředků pro ty rozvojové země strany, ale to je pouze to A celé diskuze. A pokud nehovoříte také o tom B, eh, tak to znamená, že pak skončíte se eh, špatnou strategií a proto velmi eh, kriticky nahlížíme na návrh komise ohledně posilování těch soukromých investorů bez jakýchkoliv dalších opatření, protože často jsou to netransparentní toky, velice často to jde do středně příjmových zemí, nehovoří se o těch dopadech a velmi často je to prostě málo odzkoušené. A velmi často prostě dochází ke ztrátě. Eh, ztrátě eh, v tom smyslu, že se vlastně ztrací možnost dělat i další věci. Pokud se podíváte na to, co vlastně vede zahraniční soukromé investory, že eh, investují v těch zemích, chtějí přece vždycky vzdělané, zdravé pracovní síly, velké trhy a tak dále. A to přece hrozně moc souvisí s veřejnými službami podporovanými veřejnými zdroji. Takže já si myslím, že by se asi tady mělo přiklonit k tomu tradičnímu e, směřování financí. Takže tady bychom měli změnit ten diskurs. Dále daně. Máme letos jedinečnou příležitost dospět k určitému pokroku, celkovému pokroku ohledně vyřešení eh, krize zadlužení. A jak víte, v roce 2012 eh, bylo zadlužení eh, ve výši 4,8 trilionů podle Světové banky zadlužení rozvojových zemí a máme tady celou řadu dalších zemí, které jsou již téměř v té kritické oblasti ale už tady na stole OSN existují e, e, řešení. Je tady návrh vytvořit multilaterální rámec pro restrukturalizaci dluhu. To bude dokončeno před zářím letošního roku, ale bohužel evropské země jsou velice pomalé ve své reakci na tyto věci a tak trochu stojí stále stranou. A Evropa ví velmi přesně, jak může daňová krize či krize zadlužení pardon, trvat dlouho, tak evropské státy by přitom mohly sehrát velmi pozitivní roli v tomto zásadním procesu. Eh, takže za čtvrté, a to bude konec eh, k pomoci. Myslím si, že to je stále velmi důležité pro země s nízkými eh, příjmy. Představuje pomoc zhruba 10 HDP, je to pro ně zásadní příspěvek. Nicméně Eh, ten, ta cíle, ten cíl 0,7 zatím prostě není eh, předmětem diskuze, bude to znovu zopakováno v Addis Abebě, všichni víme, jak to chodí, ale eh, otázkou je, zdali můžeme získat lepší mechanizmy pro to, aby ty cíle, těch cílů bylo dosaženo. V roce 2005 už slíbili země, že to bude 0,7 a teď se píše rok 2015 a jsme tak jako trochu v polovině cesty můžeme získat eh, možnost eh, eh, definovat nějaké závazné cíle a co se týče kvalitní pomoci, takže vázaná pomoc ta snižuje vlastně pomoc o 25%, takže o, toto, jak si deblokovat, je zásadní. To jsou moje návrhy. Doufám, že alespoň některé z nich eh, vám budou připadat eh, Eh, zajímavé a opakuji, myslím si, že je nejvyšší čas, aby Evropská unie se pochlapila a eh, šla do arény a přišla s konkrétními návrhy, včetně tedy podpory toho vzniku mezivládního výboru o daních. Eh, potom je třeba hovořit znovu o soukromých financích, uznat rizika, hovořit o ziscích a potom o možnosti řešení krize zadlužení zadlužení a pak eh, je třeba také se soustředit na ty závazné cíle. Děkuji vám za pozornost. Já děkuji vám. A budeme samozřejmě diskutovat za chviličku o vašich návrzích. Na řadě je ovšem ještě pan Chris West. Prosím, máte slovo. Děkuji vám za pozvání a eh, všem eh, přeji dobré odpoledne. Tak po těch úvodních eh, poznámkách možná bych eh, vám teď představil pohled z hlediska soukromého kapitálu. Já se pokusím eh, soustředit na určitá rizika, která zde jsou pro finanční sektor, ale také příležitosti. Takže předpokládám, že z toho se rozvine tak trochu debata. Tak abych tomu dal rámec. Já jsem ředitelem eh, nadace Shell. Eh, my eh, tedy řídíme soukromý kapitál a máme Eh, poněkud eh, jiný model. Eh, samozřejmě využíváme, respektive snažíme se využívat business modely v oblasti rozvoje třeba prostřednictvím malých a středních podniků vytváření pracovních míst a tak podobně. Takže co to znamená ten business approach? Tak především snažíme se Eh, vytvořit nové business modely eh, s sdílenými riziky spolu s našimi partnery a také samozřejmě sdílenými cíly eh, k tomu, aby naše řešení byla odpovědná a také přizpůsobitelná. Poskytujeme šíření různých obchodních dovedností, ale také různé nástroje finanční pomoci, těch je skutečně velice mnoho. Dále eh, snažíme se sledovat také, jak, jaké jsou účinky, jaké jsou výsledky a pomáháme eh, partnerům Eh, který v tom, eh, že by tedy v hledání různého řešení, eh, které může tedy určité kapitálové prostředky pomoci přesunout do těchto rozvojových záležitostí. My pracujeme také s určitým nevelkým počtem firm, které mají takzvané sociální portfolio, Eh, eh, historicky tedy vlastně patří k, do neziskového sektoru a jde o to, aby eh, měli i, jejich činnost měla i značný sociální dopad. Možná znáte pojmy jako impact investing a je to podniková filantropie a impact investing. Vzhledem k tomu, co děláme, čím se můžeme prokázat, Máme eh, eh, také veřejné partnery jako eh, americké ministerstvo pro rozvoj, rozvojová banka a tak dále. A tyto organizace nám tedy poskytují určité prostředky také v této oblasti. Mm, myslím, že jsou zde i určitá rizika. Eh, pokud tedy inovujete eh, business řešení, Eh, inovativním způsobem, tak to eh, není úplně jednoduché, není to rychle, eh, vyžaduje si to grantovou podporu. Za druhé, první příjemci těchto business modelů nejsou ti úplně nejchudší, ale ono to potom prosakuje dále níže, abych tak řekl. No a za třetí, tyto inkluzivní business modely Eh, ty eh, jsou schopny určitého finančního, určité finanční návratnosti, ale ne takové, aby byly atraktivní běžným investorům. Čili eh, v tomto jsme schopni fungovat spolu s tím soukromým sektorem. Musím říci, že filantropického kapitálu je čím dál více. A jsou tady mnoho forem, mnoho lidí. V Evropské unii je mnoho hráčů, kteří toto jsou příznivci tady toho, tak, aby se rozvíjely modely filantropického investování, poněvadž ukazuje se, že jsou velice Eh, velice efektivní, efektivnější než eh, něco jiného. Eh, my máme také European Philanthropy Association nebo také OECD AC, také toto podporuje. Čili veřejný sektor v EU, myslím, že má obrovský prostor na to, aby se filantropický kapitál eh, uplatňoval právě prostřednictvím toho venture eh, filantropy. Eh, je zde mnoho kapitálů, které, o kterém víme a oni se sledují také cíle milénia a, a, a tak dále. Druhá věc eh, je otázka rizik. Eh, za ta léta bych řekl, že eh, došlo k významnému posunu v tom, jak soukromý sektor se staví k těmto věcem. Došlo k posunu k určitému od sociální zodpovědnosti Eh, spíš k tomu, aby eh, mm, došlo eh, k jakému si změně v tom, že jde nejenom tedy o, o, jde nejenom o tu sociální zodpovědnost, ale jaksi o sociální příležitosti, čili jaksi myšlenkový posun. Myslím, že je to velice efektivní pro soukromý sektor, ale možná, že je to těžko sladěvatelné s těmi cíly eh, milenia, eh, protože ty příliš jako s těmi obchodními cíly eh, nesouvisí. Také si myslím, že soukromý sektor je daleko více zajím, tedy zainteresován v tom, aby Eh, nacházel eh, jakési souvislosti, souvislejší cíle než izolované cíle. Takže třeba eh, máme soukromé organizace, které vlastně se dívají na otázku, neřeší jenom vodu nebo jenom energii, ale prostě energii a vodu třeba současně. Čili tím se samozřejmě věci komplikují. Eh, třetí bod, eh, myslím si, eh, řekl bych, že tedy historicky to nejlepší v soukromém sektoru, to je otázka inovačního podnikání. Mobilní telefony, mobilní bankovnictví, MPESA, to jsou vlastně disruptivní přístupy z soukromého sektoru, ale současně s tím Eh, je třeba říci, že bez veřejné podpory to nejde. Eh, veřejný sektor tady sehrává velice důležitou roli v tom, že se snaží podporovat inovace a disruptivní eh, uvažování. Například v našem kontextu my jakožto nadace Shell jsme inkubovali řadu sociálních eh, podniků a z toho vzešly inovativní podniky, které eh, pomáhají eh, ve výrobě a zasobování energie. A tady je potom dalším krokem rozšiřování růst těchto podniků na jiné trhy. Čili eh, tady je v tom eh, určité, je tady určité riziko, že tyto podniky eh, sice mohou růst, mohou expandovat další trhy, ale mohou tak udělat daleko dříve, než dosáhnou solidní sebefinancovací schopnosti. A tady právě může pomoci veřejný sektor. Čtvrtý bod. Inovativní a inkluzivní business modely mají, eh, mohou se prokázat docela dobrým eh, pokrokem, eh, co se týče dosahování výsledků. I když z toho, co vím, tak většina z nich pořád není ještě finančně zcela samostatná. Já tedy vidím velkou potřebu pro smíšené financování. Eh, která by přemostila to mezeru mezi eh, úspěšnou inovací, která prostě není schopna růst eh, pouze na komerčním kapitálu, poněvadž není dostatečně návratná. A jestliže se chceme zabývat tím, jak tuto mezeru překonat, tak potřebujeme samozřejmě intervenci veřejného sektoru například eh, v podobě garance prvních eh, ztrát nebo návratných či konvertibilních grantů eh, nebo přímo kapitálové injekce nebo bondy a tak dále. Čili inovativní finanční strukturování tak, aby tyto inovativní modely mohly růst a e, aby zde byl pákový efekt na straně jejich kapitalizace. Zdá se e, nám, že e, docela dobře fungují strukturované fondy, které jsou schopny podporovat startupy v Africe, vytvářet pracovní místa a tak dále. Ovšem my zde máme eh, tzv. Eh, patient layer of capital, eh, který tedy pomáhá, to, to jsme měli v případě třeba spolupráce s německou vládou, pomáhá nám přemostit to období, kdy se inovativní podnik nachází v době, tedy ve fázi velmi nízké návratnosti. No a závěrem hovořil jsem o e, partnerství veřejného a soukromého sektoru. Myslím, že máme docela dobré e, výsledky, příklady, že to opravdu může fungovat. Podstatné je, aby e, to bylo jasně zaměřené, společné cíle, aby byla jasná matice výkonu. Všichni partneři do toho vloží peníze, ty jsou nezbytné, ovšem sami o sobě nestačí. No a pak musí být jasné rozdělení zodpovědností. Čili eh, myslím, že eh, zde máme několik eh, dobrých příkladů, které jsou ve zprávě. Nicméně také Existují příklady neúspěšné a to je zejména tam, kde některá strana je příliš málo flexibilní, není jasné rozhodování a řízení, tady governance je příliš složitá. Čili myslím, že jsou velice dobré modely eh, partnerství soukromého a veřejného sektoru, eh, ale nejsou takové všechny. Závěrem bych řekl, že eh, soukromý sektor může nabídnout mnohé čím by přispěl k dosažení eh, cílu milénia. A eh, jestliže tedy eh, veřejný sektor může přispět svými penězi k tomu, aby snížil rizikovost toho soukromého podniku, tak to je ta cesta, kde, kterou můžeme jít. Já jakožto Eh, zástupce soukromého sektoru, eh, musím říci, že právě toto směšování prostředků veřejných a soukromých je naprosto zásadní pro úspěch. Děkuji vám. Listen. Děkuji. Vyslechli jsme si pohled na věc eh, z různých úhlů a tak je to v pořádku. A teď je na čase, abychom se věnovali vašim dotazům. Takže pokud máte někdo zájem položit dotaz, nejprve Linda McEwen, prosím. Děkuji. Chci poděkovat našim panelistům za to, že nabídli různý náhled na celou problematiku. Já mám několik otázek, nejprve na pana komisaře Mimicu. Nakolik víme, a už jsme o tom ve výboru několikrát diskutovali, oficiální rozvojová pomoc je jenom jednou ze součástí řešení problému rozvoje. Víme, že když navýšíme o procento příjmy eh, z z, daní, tak eh, tím vykompenzujeme obrovský podíl oficiální rozvojové pomoci. Také eh, víme, že pokud Evropská On je nevyřeší eh, ten závazek 0,7%, eh, tak eh, na tom vlastně skončí celá ta diskuze, že se budeme věnovat pouze ODA oficiální rozvojové pomoci a nikoli v dalším věcem, které jsou neméně důležité, jako jsou domácí zdroje, partnerství soukromého a veřejného sektoru a tak dále. A mm, Jess eh, o tom hovořil, že vlastně dojde k tomu, že pokud se nám to v Addis Abebě nepodaří dobře dořešit, tak to vlastně eh, ovlivní eh, diskuzi také v New Yorku a potom pařížské jednání o klimatických změnách. Už jsme to vlastně viděli v Kodani. Já chápu, že Evropská unie možná nechce vyložit hned na začátku vyjednávání rychle všechny svoje karty, ale na druhé straně, pokud nevytvoříme v Addis atmosféru dobré vůle, tak to může mít dopad na všechna ta další mezinárodní jednání. Viděli jsme to v G77 a to je vlastně nedílná součást eh, celého procesu, ono je to všechno propojené. Přitom s partnery eh, z AKT máme velice dobré vztahy i s dalšími rozvojovými zeměmi, takže je potřeba být na jejich straně v Addis eh, a, a oni doufejme se pak postaví na naši stranu při klimatických jednáních v Paříži, takže by mě zajímalo, jak tady vnímáte to vyjednávání o Eh, tom závazku 0,7 jak přesvědčit členské státy, abychom se zablokovali další budoucí vyjednávání, co byste jako komise k tomu chtěl říci. Ještě k Česovi. Vy jste hovořil o soukromém sektoru, o rizicích. Mohl byste to specifikovat možná by se k tomu mohl vyjádřit také Chris, protože vy jste říkal, jakým způsobem sektor eh, soukromý může fungovat eh, v této oblasti. Mluvil jste o, tom, o té rizikové filantropii, takže kdybyste mohli eh, specifikovat tu rizikovost? Myslíte si, že to je skutečně hodně rizikové, nebo že to je spíš taková zástěrka soukromého sektoru? Proč se nepouštět do této oblasti? Bylo by dobré, kdybyste konkrétně nastínil, o čem mluvíte, protože tyto diskuze někdy bývají čistě mm, slova, mm, takovéto koncepce jako riziková filantropie, ale kdybyste to mohl trošku mm, specifikovat, říci nějaký konkrétní projekt, abychom si představili, co zatím je. A teď taková trošku ještě provokativní otázka na vás. Vy jste mluvil o tom, že eh, by bylo potřeba sdílet rizika mezi eh, soukromým a veřejným sektorem, ale neměl by potom soukromý sektor sdílet také výhody, které doposavat eh, čerpal. Slyšeli jsme tady o těchto věcech. Součást toho problému je totiž to, že soukromý sektor často neplatí řádné daně, vyhýbá se daním to v Evropské unii dominuje řadě diskuzí, takže když pracujete v soukromém sektoru, monitorujete ty projekty samozřejmě z hlediska mm, zisku, ale monitorujete také daňové výnosy pro země, v níž eh, působíte, jaký přínos to pro ně vlastně znamená, jaký přínos je to pro obyčejné eh, lidi? Děkuji. Děkuji. A nyní předám slovo panu eh, Rubigovi, prosím. Äh, Děkuji vám srdečně. Eh, podle mě eh, toto slyšení má ten, tu velkou výhodu, že můžeme již dnes plánovat budoucnost. A rok 2015, tedy rok rozvoje, je nejlepší příležitostí pro to, abychom eh, vytvářeli eh, příslušné struktury. Já mám otázku na nadaci Shell. Eh, vytváření pracovních míst ve třetím světě. Jakou roli zde sehrávají tradiční rodinné podniky a jak je lze motivovat k tomu, aby vytvářely právě ty malé, eh, menší struktury, eh, které potom eh, vlastně budou jaksi využitím toho know-how, které máme. Nyní paní Šrán, prosím. Děkuji, Pedro. Já vám chci všem poděkovat za vaše vystoupení. Všechny prezentace byly nesmírně zajímavé a plné informací. Když vezmeme v potaz to, že tato diskuze Eh, se zaměřuje především na konferenci v Addis Abebě a my samozřejmě budeme v této diskuzi i dále pokračovat eh, a neomezíme se pouze na tu plánovanou zprávu o financování rozvoje, ale budeme se věnovat také zprávě, která mm, se konkrétně věnuje přípravě eh, konference v Addis Abebě a která se věnuje takovému tématu, jako jsou ty daňové úniky. A tak jsem velice ráda, že pan komisař hovořil o tom, že je velice důležité, aby daňové systémy byly stabilnější, spravedlivější a a abychom nezapomínali také na řešení problémů nezákonných finančních toků. Informoval o tom Eurodat, ale zmínili se o tom eh, a zmiňují se o tom i jiné organizace. Takže my dnes víme, že tyto věci mohou značně podkopat naše rozvojové úsilí a rozvojovou pomoc. Takže je proto třeba hledat nové mechanismy, nová řešení. Jde právě o ten problém daňových úniků. Je třeba to hloubkově zanalizovat a my se tomu tady na našem výboru v příštích týdnech budeme věnovat. Plánujeme také seminář kterého se zúčastní řada poslanců tohoto výboru, ale chci se vrátit k tomu, co jsem říkala na začátku. Teď je na čase, mm, kde se musíme připravit na konferenci v Addis Abebě, na konferenci o udržitelných rozvojových cílech, tedy na zpracování programu pro období po roce 2015 a tak souhlasím eh, s vámi v tom, že pokud v Addis Abebě neodpovíme na tyto konkrétní otázky, tak eh, nám hrozí to, že všechny ty velice další důležit, důležitá další jednání eh, v New Yorku a Paříži do určité míry kvůli tomu selžou. Takže bylo by možné, abyste, pane komisaři, prosazoval ambicioznější přístup. Já doufám, že to uděláte, protože je potřeba se více angažovat. Chci vám tedy už eh, předem eh, poděkovat eh, za konstruktivní přístup. Pan předseda, chci se zeptat dalších účastníků dnešní rozprávy, zda mají dotaz na naše panelisty. Samozřejmě to není povinné. Okay. If not... Dobře, takže pokud se už nikdo na nic zeptat nechce, tak já sám se dovolím položit dva dotazy. Ty souvisejí eh, s tím eh, cílem 0,7 Problém byl nastíněn a já se ptám, je to taktická záležitost, nebo je to něco více nebo spíš méně? Protože je třeba si uvědomit, že komise mm, vydala své sdělení a jeho cílem je, aby ho rada schválila. To znamená, že vlastně komise teď závisí na rozhodnutí rady, potažmo členských států. Všichni chápeme, že Celý proces je tudíž velice obtížný. Ovšem, já se chci zeptat na to, eh, zda eh, pokud povzbudíme další partnery, vyzveme k tomu, aby na sebe vzali určité závazky, tak eh, jakým způsobem se pak můžeme domoci reálných výsledků? Půjdeme cestou návrhu komise, to znamená, podpoříme ten cíl 0,7 a pak eh, už eh, budeme diskutovat pouze o časovém harmonogramu pro diskuze s partnery, anebo eh, si myslíte, že by Evropská unie měla jít příkladem a měla by předložit svůj vlastní harmonogram a svůj vlastní mechanismus monitorování, abychom ukázali, že tentokrát je to opravdu všechno míněno vážně. To je samozřejmě strategická věc. Dotýká se to oficiální rozvojové pomoci a jednání v Addis Abebě. Pokud Evropská unie chce mít tu vedoucí roli, tak musíme udělat toto strategické rozhodnutí a já bych byl rád, kdybyste se k tomu mohl vyjádřit, pane komisaři. Druhá otázka. Konference v Addis Abebě by měla být konferencí diplomatickou, kde padnou politická rozhodnutí. Víme, že tam zazní projevy, budou předložené eh, materiály, referáty, ty budou ucelenější samozřejmě, protože budou zvažovat eh, komplexněji všechny aspekty, ale nakonec očekáváme, že z toho vzejdou určitá politická rozhodnutí. Říkáme, že důležité je téma domácích zdrojů nebo zlepšení daňových systémů, že toto vše je zásadní. A že proto potřebujeme mezinárodní spolupráci. A tak se ptám, jaké politické rozhodnutí eh, se myslíte, že bude v Addis Abebě přijato, aby se podařilo tyto cíle naplnit? Jaké to bude politické rozhodnutí? Myslíte si, že to bude politické prohlášení, že daňové systémy jsou velice důležité, že je potřeba získat dodatečné prostředky pro eh, to a to? A nebo si myslíte, že to bude skutečné politické rozhodnutí? Zazněl tady určitý návrh, eh, že by vznikl mezivládní útvar v rámci OSN. A já se chci zeptat komise, zda si myslí, že něco takového je reálné zda takovéto politické rozhodnutí je možné, nebo zda uvažujete o jiných alternativách. My víme, že Evropská komise stojí o mm, spolupráci e, s, s mnoha dalšími zeměmi v této oblasti, ale v oblasti globálního řízení, mm, co si myslíte, že by se mělo v Addis Abebě rozhodnout? Takže děkuji a teď už předám slovo panelistům. Nevím, kdo z vás by chtěl začít, je to na vás skutečně. Thank you, very, uh... Děkuji, to byly všechno velice důležité otázky. Já se soustředím eh, nejprve na ty daně a pak na to eh, soukromé financování. Vaše otázka je velice správná, tedy jaká rozhodnutí by měla v Addis padnout padnou. A Samozřejmě to nebude žádná závazná rozhodnutí, nebudou to závazná rozhodnutí, budou, bude to mezivládní konference, ale budou to rozhodnutí, která mohou posunout celou věc politicky dále, celý ten proces eh, dál a proto je to tak důležité. Rozvojové země také budou mít prostor eh, se zapojit do důležitých diskuzí o mezinárodních daňových systémech, eh, o jejich spravedlivějším nastavení, mohou se zapojit do diskuzí o daňových únicích, eh, což jsou všechno důležité součásti celého problému a můžou eh, na sebe vzít také určité závazky, že na, naplní určité cíle a nesmíme ovšem eh, dovolit, aby se diskuze soustředila pouze na toto. A já bych byl velice rád, kdyby komise a členské státy byly proaktivnější, pokud jde o vlastní předkládání návrhu a mohou sehrát také proaktivní roli v tom, že sami půjdou příkladem. Je totiž eh, dobré, když eh, například eh, Evropská unie zavedla u bankovního sektoru hodnocení jednotlivých zemí, takže teď je jasnější, jak proudí prostředky eh, z jednotlivých zemí, kde dané banky působí a já doufám, že i toto se stane mm, eh, velice mm, eh, diskutovaným tématem v příští době. Takže to je k otázce daní, ale já věřím, že mezivládní výbor to je věc, která by se nám, která by se nám mohla podařit prosadit v Addis Abebě. Pokud je o soukromé financování, tak tady souhlasím hodně s Krysem, ale možná z trochu jiných důvodů. Pokud jde o rizika, tak tady je důležité rozlišovat mezi makroekonomickými riziky a makroekonomickými diskuzemi, o kterých hovořil Chris. Makroekonomická rizika jsou, jsou velice důležitá pro rozvojové země. Pokud jste četli eh, knihu o dluhových krizích za posledních 100 let, tak jste eh, asi zjistili, že státní krize eh, často následují po finančních eh, krizích či krizích finančního sektoru. Tyto krize finančního sektoru pak přinášejí další krize i v rozvinutých a rozvojových zemích. Ovlivňuje to zásadně pohyb mezinárodního mm, kapitálu a přesně k tomu eh, teď došlo celá řada předchozích krizí byla takto spuštěna a pokud země nedokážou eh, řídit to riziko odlivu a přísunu kapitálu, tak to může mít eh, zcela zničující důsledky. To riziko je tedy obrovské, dokonce i když eh, není úplně nejhmatatitelnější. Další riziko, které existuje, je, že zahraniční investoři mají možnost využívat svou moc a sílu a napojení na vlády rozvojových zemí proto, aby získali daňově příznivější režimy než země, které, než firmy, které v daných zemích působí. Takže to má další e, dopady, může to mít dopady sociální, environmentální. E, víme, jaké škody jsou pak spojeny například s těžbou e, ropy v rozvojových zemích. Jsou zde také rizika toho, že ty země nakonec nedostanou ten druh investic, které by potřebovaly. Sami nedokážou řídit to, jaké investice k ním do země přijdou. Takže tyto mak, tato makrorizika by měla být eh, ústředním bodem diskuze a mikrorizika to už je další téma. A my se teď nesnažíme všechna rizika úplně eliminovat, ale my se snažíme riziko eh, distribuovat, přenést, přenést eh, ho i na veřejný eh, sektor, podpořit takto veřejný sektor. Já si myslím, že to je rozumná rozvojová strategie, pokud s tím budou příslušné země souhlasit. Myslím si, že Světová banka, eh, Banka pro eh, zemědělský rozvoj mohou přistoupit na takovéto strategie. Dále víme, že většina soukromých eh, investic v rozvojových zemích jsou přímo domácí investice. V roce 2012 domácí investice představovaly 35 HDP v rozvojových zemích. Zahraniční přímé investice představovaly méně než 5 takže většina toho, o čem teď hovoříme, je podpořit právě ty domácí investice. Bohužel tento model, o kterém bychom teď měli eh, hovořit, to znamená, že se více budou angažovat samotné mm, rozvojové země a propagace těch správných investic. O tom se tolik nemluví. My spíš eh, mluvíme o tom, jak podpořit eh, příliv dalších zahraničních investic a praxe nám ukazuje, že tím se především podporují ve finále zase jenom firmy ze zemí OECD, že se vlastně ty peníze vrací jim a tím vlastně neřešíme problém. Já tedy plně souhlasím, že bychom měli podporovat soukromé investice, ale je potřeba to udělat v rámci mm, odpovědného modelu na národní úrovni a bohužel o tom se příliš nemluví. Děkuji. Thank you very much. Děkuji vám. Eh, Chris West by mohl také možná něco doplnit a také ten komentář k tomu, co můžeme udělat víc abychom zajistili to sladění eh, přílivu soukromých investic s těmi cíly vlád. Já se pokusím na to reagovat, na ty obě dvě otázky jsou poměrně široké také. Ta první se také vztahuje k tomu, co říkal Jesse ohledně rizika v soukromém sektoru. Já jsem tady jako někdo, kdo vlastně spravuje soukromý kapitál. Jsme registrováni jako dobročinná organizace, takže to je do značné míry souladu s veřejnými zájmy. A pro mě je kritické, aby v tomto vztahu jsme zajistili, že maximalizujeme E, to, že veřejné či soukromé zdroje budou pro veřejné e, zisky a obrácení. Jako dobročinná organizace jsem prostě přinucen toto měřit. A já osobně věřím a mám také takovou zkušenost, že poté, co jsme financovaly ziskové sociální organizace, tak dopad, sociální dopad je mnohem větší než se eh, těmi dobročinnými organizacemi a eh, jsou eh, kromé zisky jsou minimální, takže takhle je to asi třeba vidět. A Myslíme si, že máte naprost, myslím si, že máte naprostou pravdu, že se musí dojít k určité rovnováze mezi soukromými zisky a veřejnými eh, zisky. Musíme toto všechno monitorovat. A co se mě týče, moje doporučení, moje rada zde by bylo, že některé z těch nových sociálních firm představují eh, ty úplně nejefektivnější způsoby, jak zajistit sociální změny a minimalizovat zároveň rizika Konkrétní příklady tady existují, například venture philanthropy oproti klasické filantropii. Já řeknu jednu věc. Z historického hlediska tady je jeden problém u charitativních organizací. Oni vždy spolehali na krátkodobé financování, eh, které je omezeno co do délky a také co do rozsahu těch činností. To znamená, že většina dobročinných organizací není schopná vlastně eh, se eh, vypořádat se svými základními náklady, hrozně času věnuje tomu, aby získali další prostředky a nemají schopnost získávat komerční kapitál, aby mohli růst. A to vlastně podle mne zamezuje tomu, aby poskytovali veřejný, eh, eh, jako pro veřejný sektor, pro veřejnost nějaké eh, výhody. Jde o to vytvořit té základní organizace, základní struktury. Prostě znamenalo, že se přesuneme od toho eh, myšlení a krátkodobé projekty eh, a že dáme k dispozici takové prostředky, aby ty společnosti měly možnost eh, vzestupnou, vzestupným způsobem získávat kapitál. A to je prostě něco úplně jiného, než říkat kupovat si služby od dobročinné organizace a potom prostě jim zase Eh, říct, chceme nějaké další peníze. Spíš je lepší vytvořit takové organizace, které by byly odolné, které by mohly, byly schopny své služby poskytovat v dlouhodobém časovém horizontu. Tady v tom vidím opravdu zásadní rozdíl a podle mne ta tradiční filantropie je prostě poplatná tomu, jak fungovali tradiční dárci. Pokud chceme eh, udržitelné cíle realizovat, tak se prostě musíme věnovat eh, takovému podnikatelštějšímu přístupu eh, k té celé záležitosti. To je jedna věc. A pak ještě něco ode mě, který vlastně pochází z malého podniku, a já si dobře uvědomuji význam malých a středních firm. Když lidé hovoří o soukromém sektoru v těch nových ekonomikách, tak velmi často hovoří o nadnárodních e, firmách. Podle mne jsou to ale právě ty malé a střední podniky. Tento sektor, ten je, bohu, bohu, ten je velmi podvyvinutý a e, tento sektor je podvyvinutý také v minulosti, protože se nepřis, že, že, neměl, že neměl dost kapitálu. To i nejde o to, že by tam prostě eh, bylo málo podnikatelů v této části světa. Oni potřebují eh, rizikový kapitál, protože prostě nemají přístup k těm financím z bank a potřebují určitou podporu v dlouhodobějším horizontu, aby mohli růst. A proto je to podle mne eh, právě tento sektor, který generuje pracovní místa, cesta, růst a inovace. A je obrovsky významné, aby soukromý i veřejný sektor zbojil, eh, spojili své cíly, protože eh, tady eh, jde o výhodné, výhodné spojení pro oba, obě strany. Přístup k znalostem, dovednostem a ke kapitálu, to je e, otázka. Je třeba hledat taková podnikatelská řešení, která by toto řešilo a, jak, e, a to udělat takovým způsobem, který by vedl k určitým finančním e, ziskům, tak aby to bylo, aby tady byla určitá návratnost a tady vidíme, že problémem je, že tady je velice málo partnerů, kteří toto mohou dělat. A když to dělají, tak to nemohou dělat tak, aby to generovalo signifikantní finanční návratnost. A proto jsme vlastně vytvořili afrického partnera, který se specializuje na to, aby eh, toto dělal na africkém kontitu, ale potřebujeme takovou finanční strukturu, eh, která by vytvořila eh, takový ten průnikový, e, e, vlastně tu vrstvu, kde by se spojily ty e, finanční prostředky z různých stran. Závěrem bych řekl, malé a střední, malé a střední podniky jsou velice velice e, zásadní. A musíme hlavně přesunout lidi z neformálního sektoru, kde se jedná o přežití, do formálního sektoru, kde už se platí daně, e, kde samozřejmě otázka e, všech těch dalších finančních toků a transakcí je a musí být mnohem transparentnější. Takže potřebujeme spolupracovat na efektivních, ale rozumně velkých modelech. Děkuji. A teď tedy mohu uzavřít e, tento panel tím, že dám slovo panu komisaři. Děkuji. Já bych se nejprve zabýval e, samým e, charakterem a cílem sdělení komise. Myslím, že asi vám neuniklo, když jsem před chvílí řekl, že to sdělení by mělo být přetaveno do závěru rady Eh, to znamená, že tady alespoň dva eh, směry vyjednávání před námi jsou. Za prvé členské státy uvnitř rady či před radou a za druhé eh, další fórum New York vyjednávání v rámci New Yorkské a avis Abebské konference. Takže my se skutečně snažíme zajistit určitou rovnováhu v té našich, těch našich sděleních, tak, aby závěry rady byly eh, poměrně dost konkrétní a poměrně dost ambiciozní. Samozřejmě musíme myslet také na další skutečnosti, například, že to sdělení bude vlastně základem pro vyjednávací pozici, pro jednání, pro taktiku a strategii při vyjednávání. A proto v tuto chvíli eh, možná ještě nemůžeme být tak otevření, tak konkrétní ve svých návrzích, proto možná ještě nemůžeme hovořit tak otevřeně o řadě otázkách, Eh, eh, což by třeba, jak by to třeba někteří očekávali. Ale eh, nepochybně v dalších fázích tomu tak bude a v jednáních post 2015. A teď, když se bychom měli bavit o Addis Abebě, já se obávám, že je poměrně jasné, a já se obávám dokonce, že tady je určité nebezpečí, že konference v Addis Abebě skončí e, pouze u probírání cílů té oficiální rozvojové pomoci ODA. A my jako členské státy Unie, jako Evropská unie, a, a o tom, co my jako členské státy Unie eh, chceme, či eh, a, a myslíme si, že bychom se měli vyhnout eh, tomu, aby Addis Abeba byla pouze o té oficiální rozvojové pomoci, protože soudržný cel, celist, celostní přístup je mnohem důležitější a lepší. Ne snad proto, že bychom stále ještě pokulhávali na té cestě e, směrem k 0,7 a e, že bychom chtěli upřít pozornost na další možnosti, ale hlavně proto, že tento celostní přístup je jediným způsobem, jak vlastně e, se zabývat kvalitně těmi rozvojovými potřebami, rozvojovou agendou našich partnerských zemí. Takže cíl Eh, alespoň eh, co se týče Evropské komise. No, k tomu asi tolik. Naše doporučení radě, naše doporučení členským státům v tomto směru hovoří jasnou řečí. Zavažme se znovu kolektivně k tomu cíli 0,7 a ponechme vyjednávací prostor Eh, pro dohodu ohledně určitého časového harmonogramu pro dosažení tohoto cíle. A také proto, abychom dostali za stejný stůl všechny eh, další země eh, rozvinuté a nové ekonomiky, nové dárcovské země do určité úrovně. A jdeme prostě v tom doporučení, nebo my jsme šli eh, dál v tom doporučení, než abychom se omezili pouze na ten cíl 0,7. Tady jde o to eh, eh, do, zavázat se k 0,15 či 0,20 pro ty nejméně rozvinuté země, co se týče výšky oficiální rozvojové pomoci do určitého časového horizontu. A pak je třeba si ještě uvědomit jednu věc. V tuto chvíli je tady nižší míra závazků u těch takzvaně nových eh, členů eh, Evropské unie. 0,33, ale náš přístup je 0,7 kolektivní závazek pro všechny. Co se mne týče, tak to skutečně nevnímám jako technickou záležitost. Dokonce ani ne jako záležitost nějakého e, jednání ohledně rozpočtu či daní a není to rozhodně záležitost e, která by se dala připodobnit k vyjednávání příspěvků členského státu do rozpočtu Unie. Tady jde opravdu o určitý politický závazek, skutečně eh, o eh, závazek k určitému politickému směřování a k určitému posunu cílu té oficiální rozvojové pomoci. Eh, takže já samozřejmě to vnímám jako základní takový příklad, ten náš přístup. Samozřejmě musíte všichni počkat až do jednání rady, ale co se komise týče, a tady eh, bych eh, mohl být tak trochu omezen svým vlastním přístupem. Eh, to, co vnímáme jako leading by example, to znamená jít příkladem, je eh, znovu si zavázat k tomu cílu 0,7 a vytvořit určitý časový harmonogram pro dosažení tohoto cíle, ne v příliš vzdálené budoucnosti. A takovýmto závazkem s takovýmto závazkem se snažme také Eh, získat závazek od dalších eh, zemí s vysokým příjmem či rozvoj, rozvinutých zemí poprvé. Nebude to nic snadného, nebude to nic rychlého, ale dokonce i v tom dokonce i pokud eh, bude výsledkem Addis Abeby to, že Evropa bude jediná, která se e, zaváže k cíli 0,7 po konferenci, tak to bude také pozitivní. A rozhodně to nebude konec e, celé cesty finance pro rozvoj, pokud se nám opravdu podaří e, vlastně tento souhrný celostní přístup vyvinout pro všechny jednotlivé etapy té realizace. Takže Evropská unie, členské státy a komise musí být těmi, kteří eh, budou velice jednoznační, ambiciozní a konstruktivní, jak v Addis Abebě, tak v New Yorku. Podle mne to není otázka nějaké taktického přístupu, eh, ten nový závizek, eh, zdali se zavázat podmíněně či nepodmíněně. Tady nejde o taktiku, tady jde o strategický přístup a e, o nasměrování Evropské unie směrem k budoucím cílům rozvoje. Takže my jsme připraveni otevřít celou řadu dalších témat v Addis Abebě i v New Yorku, především až e, půjde o mobilizaci e, těch vnitřních zdrojů, až půjde o daně, o vyhýbání se daním, o tyto věci. A to nejenom e, v nějakém jako pěkném e, formulovaném jazyce, v nějakých vypulírovaných eh, slovech, ale chceme být dostatečně ambiciozní, abychom přišli, eh, abychom nakonec měli co nejkonkrétnější nástroje pro uplatňování všech těchto eh, návrhů. A rovněž byste měli sledovat, co Evropská unie, co Evropská komise se chystá eh, vytvořit a připravit eh, co se týče eh, rovného danění či spravedlivého zdaňování, co se týče u daňových uniků a tak dále. My jsme vlastně v kolegiu komisařů již měli tuto rozpravu a velmi brzy z toho vzejde nějaký konkrétní výstup, protože musíme se snažit být důvěryhodní v Addis Abebě a i po ní. Když eh, vlastně eh, bychom chtěli radit někomu a pomáhat někomu, aby dělal to, co my sami doma neděláme. Na to mm, upozorňuji. Takže konkrétní návrhy, jak eh, realizovat ty daňové návrhy, buď e, přes e, mezivládní e, panel na vysoké úrovni, anebo přes nějakou jinou konkrétní metodu či jiný konkrétní nástroj. Každopádně toto bude součástí naší našeho příspěvku k Addis Abebě. Samozřejmě pokaždé, když jde o daně, tak se hodně samozřejmě vůči tomu vymezují členské státy, patří to do jejich pravomocí, ale každopádně já věřím, že budu moci učinit to nejlepší možné i s dalšími kolegy z komise, aby se tyto otázky, tento celostní přístup stal něčím, co je přijatelné a co představuje společný evropský přístup v nadcházejících jednáních a v celkovém e, agendě rozvoje po roce 2015. Takže pokud se podíváte na to sdělení, tak bych řekl, že ano, je ambiciozní. Je ambicioznější než e, byly ty návrhy velmi otevřené pracovní skupiny, těch 17 návrhů. Já nechci být zatlačen do nějakého rohu, když eh, by eh, mělo jít o hodnocení ambicioznosti našeho návrhu a toho, co tedy Evropská komise mohla a může nabídnout eh, cílu, pro agendu udržitelných cílů. Myslím si, že tady je dost argumentů v tom smyslu, že naše ambice budou uh, přetvořeny eh, a začlení se do globální agendy, eh, která se zabývá těmi hlavními eh, požadavky mm, a hlavními, hlavním vývojem toho partnerství, které teď před námi je, abychom nejenom Eh, definovali, eh, dali do pohybu ty eh, cíle dlouhodobého rozvoje, ale také jim vdechli život. Děkuji vám, pane komisaři, děkuji vám za to, že jste dorazil, za vaše slova, za odpovědi na otázky. Nepochybně budeme v následujících týdnech spolupracovat, abychom připravili stanovisko Evropské unie a já jsem si jist, že Evropský parlament podpoří vaše úsilí tak, abychom hráli jako Evropská unie klíčovou vedoucí roli v celém tomto procesu. Děkujeme našim hostům, bylo to velice užitečné a zajímavé. A jak víte, máme tady před námi druhý panel, dva e, příspěvky, takže budeme okamžitě pokračovat. A ještě jednou chci poděkovat našim hostům z prvního panelu. Dear colleagues, let's start a second. Uh, tak kolegové, zahájíme druhý panel. Jak už jsem řekl úvodem, bohužel zde nebude ehm, etiopský ministr financí, Nicméně máme příležitost vyslechnout si naše dva hosty za UNDP eh, eh, paní Herli eh, se na věc podívá perspektivou různých zemí, tedy na tu přípravu adiského procesu. No a teď už eh, jenom tedy dám slovo paní Gail Hurley z týmu UNDP eh, pro rozvojové financování po roce 15. Bylo mi řečeno, že vy jste v samotném centru dění, takže se těšíme na vaše informace o tom, jak postupuje příprava konference v Addis Abebě. Prosím. Děkuji vám, pane předsedo, a děkuji rozvojovému výboru, že mě pozval na toto významné slyšení. Jak tedy zaplatíme eh, rozvoj po roce 2015. To je milionová otázka, možná miliardová. Můj eh, syn říká gazilien, tedy místo milion nebo bilion, těžko říct, kolik to je nul za jedničkou, ale asi hodně. Eh, každopádně eh, z toho zářijového samitu už vyplynulo, že to bude hodně. Chtěl bych se nejdříve, aby se nejdříve vrátit k tomu, co řekli předřečníci z dnešního odpoledne. Eh, Ades Arba bude velice důležitá. Její úspěch vyšle silný signál politické podpory eh, pro odhodlání plnit eh, rozvojové cíle milénia a mm, může pomoci k výsledkům pařížské konference. Konference v Addis eh, neláká tolik pozornosti ze strany vlád jako konference jiné. Eh, my už jsme se nedávno Davosu dozvěděli, že mm, také eh, Addis Abeba nevzbuzuje dostatečnou pozornost ani mezi obchodními kruhy. Takže chtěla bych z vás požádat, spolupracujte s námi, eh, hlavně aby se lidé doslechli o adiské konferenci. Já mám v mnohém směru privilegovanou, privilegované postavení. Eh, byla jsem eh, účastnící jednání v New Yorku, také formálně a neformálně s členskými zeměmi. UNDP je totiž jedna z šesti eh, organizací, eh, včetně eh, VTO a MMF, UNDESA. Patříme tedy k šestici oficiálních organizací, které bude formulovat texty pro konečný dokument. Já bych se dnes chtěla soustředit na dvě věci v podstatě. Za prvé, jak vnímáme tuto debatu, jaký je náš pohled na věc, eh, co by mělo být výsledkem, jaká rozhodnutí budou mít hmatatelný dopad a odkud na to vzít. A samozřejmě Vzhledem k tomu, že náš etiopský kolega tady nemůže být, tak já se pokusím eh, vás tak trošku uvést do problematiky politiky a pozic zaujímaných různými zeměmi a dosavadní výsledky jednání. Eh, také se zmíním o tom, kde je konsensus a kde jsou zatím kameny klopítání. Takže eh, bude to takový celkový přehled. Nejdříve tedy k UNDP e, náš pohled na věc. Než se k tomu pustím, myslím, že by bylo e, třeba tak trošku poodstoupit a e, říci, jak na tom v současné době jsme. Monterejský konsensus, to je vlastně to nejdůležitější. A tento dokument byl přelomovým. Zde se objevila strategie pro financování cílu, cílů milenia a strategie eh, podle monterenského konsensu byla zhruba taková. Rozvé země se zavážou eh, k tomu, že eh, dají k dispozici více domácích zdrojů a budou bojovat proti korupci a zároveň budou tedy stimulovat a lákat investice soukromé, a to domácí zahraniční, a e, tam, e, kde e, budou mezery, tak tam se do toho pustí veřejné finance, také, že se budou řešit problémy zadlužení, problémy zdravotnické a tak dále. Čili to všechno známe. UNDP se domnívá, že současná diskuse se stále drží této verze. Ačkoliv svět už je trošku eh, jinde a mm, taky možná není úplně vhodná pro agendu po roce 2015. Eh, na jedné straně se v tomto starém přístupu tedy uznává, že eh, svět je nyní diversifikovanější a složitější také z hlediska rozvojových výhledů a také ty požadavky na novou agendu budou zásadně jiné, než to bylo u těch původních cílů milénia. My zde máme jednak tradiční rozvoje problémy, jako je extrémní chudoba, hlad a podobně, ale máme další světové problémy, jako je eh, zhoršování životního prostředí, klimatické změny a my víme, že v těchto oblastech bude velice záležet na akcích a krocích jednotlivých vlád, ale také na kolektivních mezinárodních akcích, které budou daleko účinnější. Ukazuje se, jak úzce jsou propojeny výhledy lidí a národů a co je důležité pro rozvoj rozvoje světa. Čili eh, ta nová agenda, co to vlastně znamená, jak máme přistupovat k financování rozvoje. Tak především eh, pomoc by neměla být eh, vnímána jako co si co vyplňuje v mezery tam, kde dochází dech soukromému sektoru nebo místním vládám. Cíle milenia jsou o strategiích ekonomického růstu, Eh, které eh, se mohou přijímat v jednotlivých eh, zemích. Ovšem to znamená, že pomoc je nadále důležitá, zejména pro ty nejchudší a nejohroženější země. To znamená, to jsou ty nejméně rozvinuté ostrovní státy a křehké státy, abych tak řekla. Ovšem také se to může týkat středně příjmových zemí, pokud je tam pomoc používána vhodným způsobem je třeba, aby se mezinárodní závazky pro pomoc eh, oživily, aby se do nich vdechl nový život, nový duch. Také je jasné, že výzvy, eh, které jsou kladeny na mezinárodní veřejné finance, jsou eh, větší rozvojová agenda po roce 2015 bude znamenat dát dohromady eh, prostředky na eh, klimatické cíle, na nakážlivé nemoci, na eh, informační technologie, ekonomickou transformaci a tak dále. Čili musíme se zamyslet, jak zajistit dostatek zdrojů pro všechny oblasti, Eh, tak aby se nepodkopávaly ODA. Myslím, že je také jasné, že agenda po roce 15 eh, z našeho hlediska eh, nemůže být hrazena pouze z veřejných zdrojů, ať už domácích nebo mezinárodních. Zdroje musí přijít také ze soukromého sektoru, tedy od firm a domácnosti. Čili je třeba zajistit to, aby rozhodování na u soukromé úrovni, a to jak v reálné ekonomice, tak také eh, v finančním eh, oblasti, eh, to bude součástí naší agendy. Filantropie a sociální odpovědnost, to je samozřejmě vítáno a máme mnoho zajímavých inovací O tom se hovořilo již dnes odpoledne, ale to samo by taky nestačilo. Také je zapotřebí změn v regulačním rámci eh, na domácím i také na mezinárodním poli. Eh, je třeba totiž posílit eh, pobídky pro to, aby daleko více soukromých financí šlo tím správným směrem. Kromě toho je zcela zjevné, zejména v Evropě, že žijeme v, ve světě velmi nestabilním. Zdrojů rizika je mnoho, finanční krize, eh, počasí, pandemie, klimatická změna, konflikty, eh, to všechno stojí spoustu peněz a vlastně čím dál víc. A to znamená, že eh, nemůžeme uvažovat o financování rozvoje jako o čemsi stabilním. Ne, potřebujeme finanční strategie, které dokážou zdrovat taky různým rizikům, přičemž jsou to eh, je to tady v podobě eh, sofistikovanějších rámců a tak dále. Investice, zejména v oblasti eh, veřejného zdraví, udržitelné infrastruktury a tak dále, to všechno Eh, musíme dát pod jeden eh, prostě dohromady. Vzhledem ke konferenci v Addis Abebě eh, to bude vlastně o financování v integrované podobě. Neznamená to, že by jeden zdroj financí byl důležitější než jiný. Důležité je, aby eh, se všechny zdroje doplňovaly. A nyní stručně eh, k vyjednávání eh, v New Yorku, jak to tam vlastně dopadlo, co tam zasnělo za hlavní problémy, jak se vyjadřovaly země a skupiny zemí a jaké tam padly návrhy. Tak především k rozvojové pomoci ta je nadále důležitá samozřejmě a je to také důležitá oblast pro konsensus a nedá se jednoduše nahradit soukromými zdroji. Názorů zaznělo mnoho. Mnohé eh, rozvoje země příliš nevěří programům, eh, kde by se mísily eh, programy veřejné pomoci také se soukromými prostředky. Jiné země eh, se obávají příliš mnoha neznámých eh, rizik, zejména tam, kde je, eh, jsou nízké příjmy. Dále otázka, jak to uskutečňovat, jak to počítat a pak tady zazněly obavy ze strany malých ostrovních států, v tom smyslu, že architektura financování boje proti klimatickým změnám je příliš složitá, čili eh, žádají zjednodušení, poněvadž toho se bojí hodně. No a dále, eh, jak počítat, jaké zdroje jsou zdroje rozvoje a tak dále. No a naším kritériem je také eh, řídit alokací prostředků Přičemž tedy eh, eh, příjem v přepočtení na hlavu je nadále eh, důležitým ukazatelem pro potřebu těchto prostředků. Zasnělo pár zajímavých debat o daňové spolupráci a kontrole nelegálních toků financí. To je otázka, eh, která zajímá zejména subsaharskou Afriku, nejméně rozvinuté zemi a eh, toto je pro ně zvláště důležité. Otázka je, Eh, v otázce daňové spolupráce na eh, úrovni G20 a OECD, jestli to tedy stačí eh, toho, co bylo dosaženo a jestli by nebylo lépe, kdyby se tyto debaty odehrávaly na inkluzivnějších fórem. Mnohé africké země zdůraznují důležitost technologických transferů, přístupu k patentům, eh, k, tedy také se to říká pravidel mezinárodního obchodu, budování infrastruktury a tak dále. A všichni eh, se domnívají, že eh, je třeba měřit účast, tedy měřit účinek následnými kontrolními mechanismy, které bychom tady měli mít nějaké monitorovací mechanismy plnění závazku. Někteří navrhují, aby se eh, stavělo na dosavadní práci eh, UNDESA, Financing for Development Office. Některé jiné země si přejí eh, silnější a nezávislejší orgán, který by se zabýval výlučně touto problematikou. Co se týče struktury výstupního dokumentu, diskuse se točily kolem toho, zda e, ponecháme strukturu monterického konsensu. Jiné země by si e, přáli spíše strukturu kopírující International Committee of Experts o e, udržitelným, udržitelném financování rozvoje zejména zdůrazňuji kapitoly o mobilizaci domácích strojů, o soukromém financování, dále o mezinárodním veřejném financování, systémové otázky, pak zde je nová kapitola o technologii a inovacích a také FFD a sledování dalšího vývoje. Čili zhruba tolik. Je to jenom takové eh, velmi povrchní, velmi rychlé, eh, protože ona, ta agenda financování rozvoje, to je prostě obrovský, obrovský, obrovská problematika. Eh, mohla bych hovořit o mezinárodním monitorovacím finančním systému, obchodu a v podstatě možná bychom to nechali na diskusi. Chtěla bych to všem zakončit pozitivně. My máme společnou eh, zodpovědnost eh, za to, aby Addis Abebská konference byla co nejúspěšnější, aby to bylo podobné jako v případě Montery, i když ty výzvy jsou daleko komplexnější, než byly dříve. Jde také o eh, to, co do toho vložíme, ty lidské schopnosti, dovednosti a tak dále, prostě něco, co jsme tady dříve neměli. E, některá rozhodnutí budou určitě velmi obtížná, ale budou mít velký přínos. Děkuji vám. Děkuji. To byla prezentace velice užitečná. Už jsem říkal, že Kale se podílela na přípravě konference, podílí na přípravě nadcházející konference a to je velice dobře. Měli jsme tedy možnost náhledu na celý problém z hlediska UNDP a teď budeme pokračovat a zůstaneme v rodině organizací OSN, neboť tady máme pana Zána, který je ředitelem pro podnikání investice eh, konference OSN pro obchod a rozvoj. Děkuji vám, pane předsedo, Vážení poslanci, dámy a pánové, je mi velkou ctí, že můžu vystoupit na dnešním slyšení a nabídnout náš příspěvek k tomu, jak uvažujete o nadcházející velice důležité konferenci, jak se na ní eh, připravujete. UNCTAD je mm, organizací, která se na přípravě také podílí. Snažíme se přispět eh, k formulaci výstupů všech tří eh, konferencí k financování, konferen- k financování rozvoje, ke klimatickým změnám i k programu po roce 2015. Takže eh, naše oddělení, které vedu, připravilo loňskou zprávu v rámci akčního plánu pro financování udržitelných rozvojových cílů a to je eh, tady naše východisko. Moje dnešní prezentace se ovšem soustředí na dvě záležitosti. Jednak eh, kolik eh, je potřeba pro financování udržitelného rozvoje a co to znamená konkrétně a za druhé, jakým způsobem toho dosáhnout a jak může přispět soukromý sektor. Na to se tedy podívám ve své prezentaci. Nejprve se podíváme na globální rozvojové financování z hlediska hráčů. Přispívá jich e, celá řada, jsou to různé subjekty, různí hráči e, v různé fázi investování, financování a využívání prostředků. E, chtěl bych říci, že financování rozvoje to není jenom využívání peněz ale Jde především o mobilizaci zdrojů, v druhé řadě o jejich přetvoření v kapitál, který je pak investován do udržitelného rozvoje a jakmile eh, jsou tedy peníze získány, je potřeba je investovat eh, v udržitelných sektorech a maximalizovat výnos, který mohou přinést a minimalizovat potenciální rizika. Takže, jak eh, říkali mm, mluvčí v prvním panelu. Eh, jsou tady eh, značná rizika, Mluvilo o tom Jesse, ale zároveň hovořili také o příležitostech. Nicméně my musíme zajistit eh, to, že budou podniknuty určité soubory kroků, které společně zajistí, že dojde k mobilizaci prostředků, následně k nasměřování investic do důležitých sektorů, jako infrastruktura, zdravotnictví, vzdělávání, voda a jiné udržitelné eh, sektory a jakmile je toto k dispozici, tak zajistit maximální přínos a minimalizaci rizik. Eh, nejprve dovolte, abych eh, pohovořil o potřebách, o obrovských potřebách, které existují a nedostatku financování. Jsou k dispozici odhady financování pro rozvojové země od roku 2015 do roku 2030 a ty potřeby jsou obrovské. Celková částka se pohybuje zhruba ve výši 3,9 bilionů amerických eh, dolarů. Pokud tedy vezmeme tu částku 3,4 bilionů, tak vidíte, že Současné financování je výši 1,4 bilionu, to znamená, že nám chybí 2,5 bilionu. To je skutečně obrovský investiční deficit, který nemůže pokrýt výhradně veřejný sektor, takže potřebujeme zapojení sektoru soukromého. Víme, že veřejné investice jsou zcela zásadní, Nicméně investice ze soukromého sektoru jsou také zcela nezbytné pro získání dostatečného množství prostředků. My jsme se dívali eh, na ty zásadní sektory, které si žádají větší investice a snažili jsme se mezi nimi najít ty, které mají velké investiční potřeby a seřadit je tedy podle té eh, intenzity investic a také podle toho, kde je potřeba více investic z veřejného či soukromého sektoru. Vidíte tady tu tabulku, možná si ji prostudujete později, nemáme teď dost času, abychom to podrobně procházeli, ale kdybych to měla schrnout, tak v oblasti infrastruktury, zajištění potravin, těchto oblastech vidíme velké eh, možnosti pro investice ze soukromého sektoru, zatímco oblasti jako je zdravotnictví či vzdělávání, tam asi větší roli eh, sehrají veřejní investoři. Jakým způsobem můžeme k těmto investicím přispět? My jsme se dívali na současně, současné finanční zdroje, které jsou k dispozici a vidíme, že jsou tam velké um, rezervy a mm, samozřejmě, že ne všechny tyto prostředky je možné přímo eh, investovat, ale řekněme, že 5 eh, eh, takovýchto prostředků by bylo možné přímo investovat do oblastí udržitelného rozvoje. Ale to pochopitelně není nějak snadné dosáhnout na těchto 5 finančních prostředků. Velice dobře víme, že eh, v celé řadě zemí je to velmi komplikované. V zemích s nízkými příjmy je celá řada obtíží a problémů, na něž narážíme. A tyto problémy, nebo respektive tyto země, s nízkými příjmy mají také, vykazují také nízkou návratnost investic. To znamená, že jsou tyto země automaticky vnímány z hlediska investorů jako riskantnější a tak e, leží větší břímě na e, domácích e, zdrojích, které třeba vygenerovat. A pak je tady také problém nedostatečných odborných znalostí v oblasti investic, chybí informace, chybí projekty kvalitně zpracované proto, aby je mohly banky podpořit. Těch problémů je tedy celá řada a je tedy jasné, že je třeba situaci změnit proto, aby sektory SDG přilákaly investice a jakmile investice přijdou, je potřeba zajistit, že budou mít skutečný rozvojový dopad a zásadně a zároveň, eh, že dojde k minimalizaci rizik. My jsme si sestavili šest souborů určitých kroků, které by mohly tu současnou situaci změnit. To jsou prvky, které bychom chtěli zapracovat do výstupu konference o financování rozvoje a chtěli bychom, aby se z nich staly cíle či ukazatele pro SDG, tedy pro udržitelné rozvojové cíle. Dovolte, abych teď eh, některé z těchto kroků rozvedl podrobněji. Jednak potřebujeme novou generaci eh, propagačních strategií na národní úrovni současné době v podstatě ve všech státech mají eh, agentury na podporu investic, eh, ale ehm, nepřistupují k tomu komplexně. Chybí většinou to, eh, aby se dokázali připravit na investice. To znamená, aby přímo už měli hotové nějaké projekty, které by bylo možné v oblasti SDG nabídnout k financování. Chybí také strategie pro propagaci investic a tak je potřeba přesvědčit agentury, které podporují investice, aby se zaměřily především na eh, oblasti SDG a aby předem začaly připravovat eh, své projekty, aby začaly získávat potřebné odborníky. Dále eh, vidíme mm, na mezinárodní úrovni že sice máme k dispozici vícestranný systém obchodování ve VTO a MMF, ale neexistuje vícestranný investiční systém, o čemž se uvažovalo v Havanské chartě z roku 1947. Ale vzhledem k tomu, že takovýto režim chybí, tak musíme využít eh, těch 3200 bilaterálních eh, investičních smluv, které byly na světě uzavřeny a to vlastně vytváří ten eh, systém vícestraného investování. Nicméně je to systém nekonzistentní a když se podíváme na všech těchto 3200 smluv, tak zjistíme, že tam v podstatě není mm, nic o udržitelném rozvoji, nijak se nesoustředí eh, na udržitelný rozvoj, hovoří pouze o podpoře investic, o ochraně investic a tak dále. Chybí tam ten eh, prvek orientace na udržitelný rozvoj. Chybí také eh, správně nastavená rovnováha mezi privátními firmami a státy. My tedy vidíme, že je potřeba vytvořit nová novou generaci investičních smluv a novou generaci investičních pravidel. A to je druhý mm, okruh akcí, které bychom chtěli nabídnout eh, ke zvážení konferenci o financování rozvoje. Třetí věc, eh, kterou potřebujeme, to je to, že je potřeba zajistit, abychom se začali, abychom přeorientovali investiční pobídky kdybychom je revidovali a my jsme se na ně podívali, jak vlastně vypadají v tuto chvíli v jednotlivých eh, státech, tak jsme zjistili, že vždy jde do určité míry o posílení eh, domácích firm, ale často se nehledí na to, jaký druh investic přichází ze zahraničí. Zda jsou to ty potřebné investice do oblastí, jako je zdravotnictví, vzdělávání, infrastruktura, zajištění potravin, voda a tak dále. V těchto oblastech potřebujeme revidovat eh, současné systémy investičních pobídek a zajistit, aby i tyto oblasti eh, byly investičně zatraktivněny a aby tedy získali více finančních prostředků. je potřeba současné režimy investičních podmínek přehodnotit. Kromě toho je velice důležité změnit nastavení současných systémů investičních záruk a pojištění, A to platí o investicích domácích i zahraničních. Třetí okruh akcí eh, se týká regionálních eh, investic. My víme, že v rozvojových zemích, eh, zejména ve strukturálně slabých ekonomikách, je problém s úsporami, množstevními úsporami a my si myslíme, že jakmile budou přilákány velké infrastrukturní investice, tak se tak zlepší celý investiční kontext daného regionu, když se země v regionu spojí, mohou získat pro velké investiční infrastrukturní eh, projekty mnohem většího investora a bude to ku prospěchu celého eh, regionu. Také by bylo dobré podporovat vznik eh, regionálních průmyslových klastrů, spíše než aby ten průmysl byl Um, jaksi fragmentován a v daném regionu se soustředilo jenom například jedno odvětví. Takže jsme pro průmyslové mm, klastry v širších eh, regionech a myslíme si, že i to je tedy věc, která by mohla pomoct. Pokud jde o čtvrtou oblast kroku, tak ta se týká partnerství, kde vidíme potenciál. Například v řadě rozvojových zemích máte agentury na mm, podporu investic, na podporu rozvoje a tak eh, eh, jsme se říkali, že by možná bylo dobré mm, zajistit partnerství mezi takovýmito agenturami v zemích eh, rozvojových, v nejméně rozvinutých zemích a například v Evropské unii či v jiných rozvinutých státech. A opět s tím, že bychom se zaměřovali především na oblasti SDG. Bylo by dobré, kdyby nadnárodní firmy začaly spolupracovat eh, s se světovými mezinárodními finančními investi- institucemi a snažili se společně naplánovat a zafinancovat eh, rozsáhlé infrastrukturní projekty, které mohou mít eh, zásadní dopad. Pátý okruh opatření, to je inovativní financování a změna mm, směřování finančních trhů. Současné finanční trhu, trhy ehm, těmi proudí obrovské objemy kapitálu, ale vyhýbají se oblastem SDG, protože chybí odborné znalosti, informace a částečně také proto, že chybí dostatečná motivace, pobídky, protože většinou eh, většina pověhů projektů a investic je eh, krátkodobé povahy. My bychom chtěli tedy zviditelnit eh, oblasti SDG pro kapitálové investice a chtěli bychom také zlep změnit eh, celkový globální přístup k, k biznesu. Když se podíváte na to, co se dnes využ, vyučuje na ekonomických školách a univerzitách eh, po, po celém světě, v rozvinutých státech i rozvojových zemích, tak vidíte, že klasická teorie investování je tak, že zvážíte velikost trhu, růst trhu, mý úroveň příjmu obyvatel a místní investiční výhody a na to se soustředíte a tam budete podnikat, tam budete investovat. Ale je potřeba eh, vzdělat novou generaci eh, ekonomů, biznismenů, kteří budou uvažovat o možnostech podnikání také v chudších zemích, v chudých státech, eh, kde také existují podnikatelské příležitosti. Je potřeba vybavit je dostatečnými schopnostmi, znalostmi pro podnikání v takovéto oblasti a odpovědným způsobem. Jde o to eh, změnit eh, způsob výuky na, cel, na eh, vysokých ekonomických školách celosvětově. Vidím, že čas, čas běží, takže to zestručním. Já jsem zmínil některé věci, do kterých jsme se již pustili a mm, také jsem hovořil o věcech, o kterých uvažujeme, které by bylo možné realizovat a s nimiž bychom mohli zajistit, že investiční cíle budou mnohem častěji v oblastech eh, SDG a že ty investice budou odpovědnější a budou mít pozitivní dopad na rozvoj. Děkuji. Děkuji vám pane pane, A teď prosím slovo našim kolegům. Děkuji, pane předsedo. Vy jste tady hovořili o tom, že eh, vlastně jakákoliv ekonomická pomoc eh, musí na druhé straně mít nějakého partnera, odpovědného partnera, a to naráží na realitu protože když cestujete ve zemích třetího světa, například v Africe, tak zjišťujete, že jsou tam tisíce realizovaných projektů, eh, které ale jsou vlastně takovou prázdnou schránkou, že jsou to školy, které nemají učitele a že vlastně došlo jenom k postavení budovy, ale nikdo se tam neučí, nebo jsou tam nemocnice, kde nemají, nejsou lékaři, kteří by tam pracovali. Takže ty závazky, které místní vlády na sebe berou v oblasti řízení investic v oblasti jako zdravotnictví, infrastruktura a tak dále, tak v okamžiku, kdy ty investice proběhnou, tak e, ty státy od toho dají ruce pryč, ne, nebudou platit učitele, neplatí lékaře a tyto investice vlastně ztrácí na hodnotě, zůstanou stát pouze prázdné hodnoty, na kterých je tabulka eh, postavena s přispěním EU nebo OSN. A tak toto eh, je poměrně časté. Takže se ptám, zda má smysl nadále financovat projekty, když víme z naší zkušenosti, že nakonec eh, to povede k postavení prázdných budov, zařízení infrastruktury, a že státy, které nás žádaly o tuto pomoc, eh, sami nebudou dostatečně odpovědné, aby zajistili řádnou státní zprávu eh, a zajistili pokračování těchto investic. Takže jaký smysl má pokračovat ve financování tohoto druhu? Proč financovat nové projekty? Upřímně si to řekněme. Ve skutečnosti to jsou jenom nástroje korupční povahy protože tyto stavební práce se vždycky přišknou nějaké firmě, ne náhodné firmě, ale samozřejmě firmě, která je navázána na stát, eh, na konkrétní politiky a tak dále. Takže eh, nakonec financujeme struktury, které zařízení a infrastrukturu, která se nebude vůbec nějak používat eh, Možná nejdřív dostaneme nějakou fotografii, kde budou děti a pacienti, ale pak už se to dále eh, eh, nevyužívá. Jsou to takové potěmkinovy projekty, kdy zjistíte, že jeden lékař, který je vyfocen v jednom projektu, je následně vyfocen u projektu jiného, takže je to všechno taková potěmkinová vesnice. Nemělo by více smyslu místo toho, že bychom financovali takovéto projekty, vládami, které nejsou schopny dostat svým slibům a závazkům a jenom žádají další a další peníze a přitom tedy nejsou schopny eh, dostat svým eh, slibům. Já myslím, že naším cílem přece není financovat tyto prázdné projekty, ale projekty, které fungují a přinášejí nějaký zisk. Děkuji, další je Linda. Chci se zeptat na investice. Vnímala jsem tu vaši myšlenku, aby země, rozvojové země získaly víc od těch investorů, kteří u nich investují. Já jsem pracovala dřív v této oblasti a e, vždycky to bylo normální, že e, prostě lidé v terénu na té místní e, úrovni za to něco dostali, že se tam investovalo. Ale e, je šokující, že třeba z určité firmy nerespektují normy které jsou u nás normální. A když se něco opustí, tak prostě se odejde, to je všechno. E, ten podnik, ta firma nemá žádné závazky k tomu uvést určité věci zpátky do původního stavu a tak dále. Takže je třeba, aby ty země byly schopny investovat, e, tedy vyjednávat s investory e, je možné toto nějak zaručit? Existuje E, nějaká možnost, jak zajistit, aby ty investoři museli e, dodržovat určité, e, určité normy. Hovořili jsme o investicích v Africe, v nějakých nových Eh, ekonomikách. A eh, já bych chtěla vědět, jak vnímáte tu současnou krizi v oblasti bezpečnosti jako eh, něco, co by mohlo mít dopad na případné investice. Bylo řečeno, že bez bezpečnosti žádný rozvoj nebude a my teď vidíme, že Boka Haram v Africe, a extremistické skupiny eh, jsou čím dál tím aktivnější a vytvářejí větší a větší ohniska nestability. Jak se na toto připravujete? Protože eh, od vás eh, zaznělo, že je třeba, abychom tady vlastně vycvičili novou generaci podnikatelů a vůčích postav v této oblasti, aby investovali do rozvojových zemí. Jak se vypořádáváte s bezpečnostní krizí, s bezpečnostní bezpečnostní hrozbou. Předsedající, děkuji. Někdo další? Přece jenom? Buďte tak laskav a uveďte se, kdo jste. Já jsem z generálního sekretariátu. Děkuji. Mám otázku k panu James Zanovi. Hovořil jste o tom, jak je tady vlastně hledání, multilaterální hledání něčeho, co bych nazval jako investorským režimem, ale vzhledem ke stagnaci, které jsme svědky v, té, v tom vyjednávání VTO v posledních letech, a vzhledem eh, k tomu, co právě teď zaznělo, eh, k té bezpečnostní krizi, myslíte si, že tady je chuť potom, aby vznikla nějaká další multilaterální instituce? a jak eh, do toho zapojit další části světa, země mimo Unii a kromě Spojených států další státy. Předsedající, děkuji. Já osobně bych také chtěl položit několik dotazů. Nejprve eh, to se týká vlastně toho, jak to předkládáme, toho Eh, vlastně základního rámce eh, je tento nový jakoby scénář, či moto, či rámec eh, také určitou výmluvou, protože se hovoří o tom, že určité věci už nejsou zas tak důležité. Ono je dů, velmi obtížné se shodnout na nějakých konkrétních cílech. E, do jaké míry se také vlastně oz, e, o, o, obhajujeme různými výmluvami. E, ano, mluví se třeba o boji proti daňovým únikům, ale toto je zrovna třeba téma, vy jste se o něm zmínil, které už je na pořadu dne řadu let. Za druhé, ten přípravný proces ke konferenci v Addis Ababě. Já se ptám, co můžeme očekávat jako politická rozhodnutí. Například eh, James Zahn se zmínil o no, potřebě nové, nově orientovat eh, ty investiční pobídky. Je tady něco v tomto směru připravováno? Můžeme v nové blízké budoucnosti očekávat eh, nové nasměrování těchto pobídek investičních, protože to je přece ten nástroj, který má zajistit, že soukromé investice budou udržitelné udržitelné a že budou slučitelné s těmi udržitelnými cíly. Další téma, daně. Můžeme očekávat nějaká politická rozhodnutí v oblasti, eh, dejme tomu, mezinárodní spolupráce v této fiskální oblasti? Eh, v Addis Abeby něco takového zasní. A úplně na závěr bych se chtěl Gail zeptat na úlohu Evropské unie. Co vy eh, byste navrhla co eh, vy byste očekávala od Evropské unie? Co si myslíte, že by měl být náš příspěvek do toho celého procesu, vzhledem, eh, kdybychom tedy, dejme tomu, zohlednili i tu náladu během toho přípravného procesu, tu atmosféru celého přípravného procesu? Jinými slovy, co očekáváte od Unie? Co by mohla být e, ta naše přidaná hodnota, náš užitečný příspěvek. Takže James možná jako první. Děkuji vám, pane předsedající. E, nejprve tedy e, k té otázce pomoci a efektivnosti dopadu. Vy jste hovořil o udržitelnosti projektů. No, já si myslím, že problém vznikl vlastně ze tří důvodů. Za prvé, ten typ projektu je vlastně eh, takovým eh, výsledkem toho, že se k tomu přistupuje jednotlivě, že tady není celostní prohled. Za druhé, je tady nedostatek studií proveditelnosti. Eh, a za třetí, ta třetí výzva, ta se týká eh, té správné, rozumné zprávy, toho správného vládnutí. A způsob, jak toto řešit, je vlastně také částečně obsažen v naší zprávě. My se pokoušíme poskytovat eh, tu pomoc, když podporujeme investory, tak vlastně na té úrovni vytváření koncepcí musíme definovat určité eh, ukazatele, vytvořit monitorovací nástroje, abychom eh, si ujasnili, co je vlastně možno vnímat jako udržitelný projekt jako projekt, který odpovídá těm udržitelným eh, cílům. Takže eh, ty ukazatele eh, výkonnosti, účinnosti, ty jsou také velice, velice důležité a vykazování těchto výsledků je zásadní. Také je třeba mobilizovat občanskou společnost a další zúčastněné strany. Máme takový balíček pro finanční trh a máme takovou iniciativu, Eh, v tomto směru a obdobné příklady existují a je třeba prostě posílit koordinaci, koordinaci mezi vládními eh, orgány a nevládními organizacemi. V naší zprávě také zmiňujeme takové určité konzorcium. Jedná se o fórum, které má ujasnit tu technickou spolupráci všech těch nadnárodních bank a organizací a soustředuje se na tu proveditelnost a udržitelnost eh, těch investičních projektů či projektů pomoci. Takže to je takové konzorcium eh, složené z více eh, těch institucí, agentur, které by snad mohlo v tomto směru být velmi nápomocné. A pak ještě otázka té bezpečnostní výzvy. To je skutečně velká výzva. Eh, já tady vnímám takový problém, jako co bylo dřív, zdali slepice nebo vejce. Bez investic nebude eh, dlouhodobý mír, bez eh, bezpečnosti nebudou investice. Je to prostě hodně, hodně propojené a je to velmi obtížné. V tomto slova smyslu si myslím, že komunita dárců by se měla soustředit eh, do značné míry na takzvané postkonfliktní země, abychom pomoc a investice v tomto směru nasměrovaly tam, kde, udrž, kde je šance na udržitelnost míru a pokoje. Ale e, opravdu si nemyslím, že by investoři chtěli své peníze nasypat do nějakých nejistých zón, nebez, e, ne, nedostatečně bezpečných zón. A pak se ještě musím e, pokusit o určité vyjasnění. My tady nechceme v tuto chvíli plédovat za nějaké multilaterální fórum, za nějakou další instituci. Jak jste sami správně řekli, to není něco, co by bylo na pořadu dne, ale vzhledem k tomu, že tady není e, tento multilaterální e, fórum, tak tady prostě existuje e, mezinárodní režim, Většina těch smluv, které jsou jeho obsahem, byly podepsány před 20, 30 či 10 lety. Je to vytvořeno na základě starého modelu, který vznikl v, někdy, v 70. 80. letech minulého století a nemá v sobě obsaženou tu, nemá v sobě obsažen ten rozměr udržitelného eh, rozvoje. Není tam to eh, nové paradigma a proto prostě musíme provést určitou reformu. Musíme provést reformu stávající stávajícího režimu, zmodernizovat stávající smlouvy, zajistit, aby eh, tady prostě byly vyjednány nové, eh, nové smlouvy. Jedná se o 40 eh, smluv, 90 států se v tom angažuje. Každým týdnem vlastně je podepsána nová smlouva. Takováto rychlost neexistuje v, nových, v jiných oblastech. A je třeba, aby ty nové smlouvy opravdu sloužily udržitelným cílům. Takže my propagujeme potřebujeme určitou reformu a je tady široký konsenzus v tom smyslu, že ta reforma je nutná, takže hned od zítřka prostě musíme eh, o těchto věcech diskutovat, eh, bude to za přítomnosti víc jak 100 lidí a vy jste hovořil v závěru o těch stimulech, o těch pobítkách, Eh, zdali eh, země na to budou slyšet. A myslím, že potřebujeme postupovat po dvou liniích. Za prvé musíme tuto myšlenku zapracovat do závěrečných dokumentů eh, konference prostřednictvím členských států a kolegů v institucích a samozřejmě do závěrečného dokumentu o cílech SDG, o finančních prostředcích. Na tom pracujeme. A pak je tu ta druhá úroveň. Máme náš mandát jako OECD či Světová banka, abychom e, ty země podporovali a hledali s nimi investice. Takže existují tady programy technických, e, technické pomoci, jak těmto zemím na pomoci, aby v tomto směru tedy se osli v jiné lepší situaci. Děkuji. A teď je na řadě paní kolegyně Gail. So thank you very much. Všechny otázky byly skvělé, děkuji vám. Eh, co se týče eh, té první otázky o účinnosti pomocí a eh, stovkách, ne tisících zkrachovalých projektů, projekty nám krachují nejenom eh, v zahraničí, ale také doma. A dále tady máme tisíce příkladů eh, projektů, které fungovaly naopak velmi dobře a dosáhly obrovských pozitivních změn eh, v životě komunit a jednotlivců. Já musím říct, že eh, ten projekt eh, velice eh, dobře sleduje OECD. Teď se více soustředíme na výsledky rozvojové rozvojové obecné cíle, nikoli cíle jednotlivých dárců, budování místních institucí a tak dále. To jsou všechno oblasti, kde má Evropská unie rozsáhlé zkušenosti. Čili já si myslím, že tady je opravdu obrovský eh, rozsah eh, pokroku a eh, Addis Abeba to posune zase dál. Myslím, že tedy jedna z výzev v rámci období SDG, tedy udržitelných rozvojových dolů, cílů, pokud se, ta, ta se bude vlastně týkat těch nejchudobnějších a nej, nestabilnějších zemí. To bude obrovská věc eh, pro mezinárodní společenství. A vyžádá si to daleko více spolupráce a to eh, se bude týkat tedy nejenom komunita, ale také celých zemí. Ten nový eh, přístup je to Eh, snad eh, výmluva nebo co, eh, co se týče pomoci a mezinárodních financí. V tom New Yorku tam jsme se dozvěděli, tedy to, nebo překvapilo nás to, jak velký počet zemí, rozvojových zemí, zdůrazňoval Ehm, zdůrazňoval roli eh, veřejných eh, prostředků, ale o těch soukromí samozřejmě taky byla řeč. Eh, země třetího světa ty zdůrazňuje neutralitu domácích strojů. A veřejné zdroje de facto jsou velkým indikátorem toho, kde jsou priority, jaké jsou priority Eh, rozvojových eh, zemí a jejich vlád. Ano, eh, možná, že ta, tím hlavním motorem udržitelného rozvoje jsou soukromé zdroje. A tady je otázka, jak to dělat tak, aby, aby se to lépe doplňovalo, aby ty výsledky byly větší. My máme eh, tedy s eh, účastníky eh, strany, které se to účastní a ty všichni tedy zdůrazňují, že je třeba používat různé zdroje. Někteří dávají přednost tomuto druhu zdrojů před jiným druhem zdrojů a mnozí se nezhodnou. Eh, tady otázka, co můžeme očekávat od EU. Eh, my bychom tady eh, vlastně, my jsme vypracovali takový, řekněme, dokument o různých pohledech a já vám ho velice rád dám k dispozici. Tam jsou určité návrhy toho, které oblasti jsou důležité, které možná méně. Co se týče pomoci, tak eh, samozřejmě eh, co se týče závazků EU, tak tam tedy skutečně závisí jak na množství, tak na kvalitě. A eh, jedním z návrhů, které se týkají lepšího zacílení pomoci, je eh, nejenom tedy se řídit podle příjmu na hlavu, eh, co by kritéria alokace zdrojů, ale také použít další ukazatele v souvislosti s ním, třeba eh, ohroženost otřesy a klimatickými změnami, typ programu, zadluženost země, možnosti dosáhnout na další zdroje financí. Prostě tak, abychom měli celistvější obraz. A tak to bychom mohli tedy lépe potom zjistit, jak eh, zacilovat eh, alokace pomoci. No a potom samozřejmě eh, alokace klimatických financí, to je trvalá bitva. V poslední zprávě generální tajemníka OSN je navržena Eh, ustavení výboru, eh, který bude zkoumat vztahy mezi ODA a financováním klimatu a tedy eh, co je zde možno dělat dál. Pak ta otázka příznivého prostředí pro mm, privátní finance. Já myslím, že toto je tedy důležité, aby se pokud možno velké části soukromých financí mohly přeorientovat, přesměrovat, eh, třeba eh, aby eh, zavedli například povinnost pro firmy sledovat plynové emise, zatím to bylo dobrovolné a tak dále. Co se týče dluhů, já jsem v prezentaci o tom nehovořila, eh, ta hovořil o tom že To je taková ožehává věc, já to tady nebudu rozebírat, jaké jsou výhody a nevýhody eh, mnoho straného řízení dluhu. Dneska tady máme země, které jsou prostě vyloučeny eh, z financování rozvoje právě kvůli vysoké zadluženosti. Některé země byly vyloučeny eh, a to se týká tedy eh, zejména takhle ty malé ostrovní státy, které jsou nesmírně zadlužené. Čili otázka je, Eh, co jsme se poučili eh, z předchozích oddlužovacích eh, iniciativ a tak dále. A samozřejmě na půdě OSN pokračují jednání o tom, jak třeba prodloužit splatnost a tak dále. A to je ode mě všechno. Děkuji vám. Thank you uh, very much. Uh, I would like to... Děkuji. Chtěl bych poděkovat našim panelistům, paní Herli a panu Zánovi. Děkuji také všem ostatním. Nebudu činit žádné eh, dlouhé závěry. Já myslím, že jste si všichni prezentace a diskuzi vyslechli a asi se shodneme na tom, že tato diskuze byla velice užitečná. Ukázala, že pro silné partnerství je potřeba dialogu a já myslím, že ten dialog tady probíhá v rámci evropských institucí i s mezinárodními organizacemi, nevládními organizacemi a snažíme se tak přispět k celému procesu a k úspěšné konferenci v Addis Abebě. Mohu vás ujistit, že Evropský parlament bude vyvíjet tlak proto, to, aby, na to, aby Evropská unie splnila mm, svůj slib a mm, hrála e, vůči roli na konferenci v a Abebě. Máme před sebou celou řadu věcí, s nimiž se musíme vypořádat v souladu s našimi hodnotami. Takže děkuji našim hostům, děkuji kolegům, děkuji také tlumočníkům. A to je konec dnešního slyšení. Děkuji vám.